dann nehmen wir die Arbeiten von tak nyní tedy navážeme na naši práci ze včerejška a dostáváme se k bodu pořadu jednání číslo 19, což je první výměna názorů o eh, legislativním textu eh, pro eh, autocertifikaci minerálů z oblastí, kde zuří konflikty a z oblastí s vysokým eh, rizikem tedy s vysokým rizikem, že tam konflikt vypukne. Zejména jde samozřejmě o eh, minerály, které pocházejí z republiky Kongo. S touto legislativou eh, už velice dlouho žádáme Evropskou komisi o to, abychom na evropské straně dokázali zajistit, že naše suroviny ne, nejsou těženy za lidsky nedůstojných podmínek v konfliktních regionech. A právě proto je dobře, že nyní máme eh, návrh této legislativy před sebou. Eh, zejména také eh, s ohledem na legislativy dalších regionů, jako je například americký Dodd-Frank Act. Já jsem rád, že nyní můžeme tedy začít s rozpravou. A k této první výměně názorů máme zde k dispozici také pana zpravodaje samozřejmě, pana Winklera, ale také zástupce eh, Evropské komise, eh, kteří nám eh, na úvod tento návrh ještě jednou představí. Je tady pan Petrus Sumilis. Dobré ráno, pane předsedo. Děkuji. Jsem rád, že jsem tu dnes s vámi a účastním se této první výměny názory v INTA o návrhu nařízení, který jsme předložili eh, ohledně eh, opatrnostních opatření eh, pro dovozce cínu, wolframu, tantalu a zlata. Jak jste právě řekl, pane předsedo, je to text, který jsme eh, představili eh, Evropskému eh, parlamentu na základě několika parlamentních usnesení. A tomuto návrhu předcházely intenzivní přípravné práce, proběhla veřejná konzultace s mnoha zainteresovanými stranami, vypracovali jsme samozřejmě také posouzení dopadu a výsledkem těchto přípravných prací je tento návrh. Je to návrh, který eh, navazuje na mezinárodní úsilí, které už v tomto směru existují. Jsou to uh, snahy mezinárodních organizací, zejména OECD a Spojených národů a také jde o iniciativy uh, některých dalších zemí, uh, jako USA. Tady jste zmínil, pane předsedo, správně ten zákon Dodd-Frank, ale také jde o země v těch konfliktních regionech. Tam také některé země přijaly odpovídající zákony. Tento návrh tedy navazuje na, ta, na toto úsilí a zakládá se na nich a zejména staví na pokynech OECD ohledně těchto čtyř minerálů které spadají do působnosti našeho legislativního návrhu. A je důležité si uvědomit už v, tom, v této fázi, že dochází k mezinárodnímu konsenzu, sice nicméně neexistují žádná mezinárodně závazná pravidla, na rozdíl od dalších oblastí, kde existuje evropská legislativa pro dodavatelský řetězec například diamantů nebo dřeva. Tato legislativa eh, doplňuje ty veřejně, veřejné mezinárodní iniciativy, ale také iniciativy v terénu, eh, které provádějí eh, podnikatelské subjekty. Tady už běží celá řada aktivit organizovaných jistými firmami. Tento legislativní návrh má tři cíle, které se vzájemně doplňují a jsou provázané. Prvním z nich je e, přerušit spojení mezi e, těžbou e, nerostů a financováním ozbrojených konfliktů, v těch oblastech, kde ty konflikty probíhají nebo kde hrozí vypuknout. Eh, druhým cílem je vytvořit v Evropské unii trh se odpovědně eh, těženými minerály z těchto konfliktních a vysoce rizikových oblastí. A eh, třetím cílem je vylepšit schopnost operátorů z Evropské unie dodržovat stávající rámec opatrnosti což se týká samozřejmě především povinností, které existují ve Spojených státech eh, na základě eh, Dodd-Frank Act. Tato legislativa není nijak izolovaná, eh, byla přijata komisí jakožto balíček spolu se sdělením které popisuje širší e, integrovaný přístup, který jsme zaujali. A tento integrovaný přístup obsahuje zejména několik pobídek, které zase doplňují náš návrh nařízení a e, jsou to důležité prvky, e, které usnadní zavedení toho autocertifikačního systému, který tímto nařízením navrhujeme. Tento návrh nařízení e, pokrývá e, produkty e, cín, wolfram, zlato a tantal. To jsou čtyři produkty, pro které existují v tuto chvíli pokyny OECD. Ze zeměpisného hlediska náš návrh nařízení má širokou geografickou působnost a týká se všech konfliktních a vysoce rizikových oblastí, aniž bychom zmiňovali některé konkrétní regiony. Což je samozřejmě rozdíl oproti Dodd-Frank Actu, který se týká pouze regionu Velkých jezer, jak víme. My jsme tady eh, se přidrželi modelu OECD, který je širší co do působnosti. Pokud jde o rozsah nebo úroveň eh, dodavatelského řetězce pokrytého tímto nařízením, tak my jsme zcela úmyslně se za cíl zaměřili na prostředek střední Eh, střední články dodavatelského řetězce, což jsou tavitele eh, a zpracovatele. To je důležitý bod v dodavatelském řetězci eh, těchto materiálů. Je to ta úroveň, kde informace v současné době v podstatě chybějí a tím, že se zacílíme specificky na toto stádium dodavatelského řetězce, přispějeme k tomu, že získáme mnohem více informací a zpřístupníme tyto informace celému dodavatelskému řetězci. Což je zase rozdíl oproti e, tomu, co stanovili Spojené státy v Dodd-Frank Actu, kteří se zacílili spíše na koncové společnosti. A vzhledem k tomu, že my se zabýváme střední částí dodavatelského řetězce, tedy taviči a zpracovateli, tím vlastně, jak si pracujeme s mnohem menším počtem lidí, protože e, zpracovatele těchto čtyř minerálů po světě e, těch je pouze asi 400 nebo 500. Takový je tedy rozsah působnosti e, naší legislativy. Je to mechanismus založený na procesu. Dovozci těchto čtyř minerálů do Evropské unie e, se mohou dobrovolně rozhodnout, e, že, se, že si sami sobě udělí certifikát odpovědného dovozce e, těchto produktů čímž na sebe vezmou závazek provádět ochranná opatření na prokázání původu materiálu, který nakupují, tak, aby zjistili, zda eh, nabírají minerály z konfliktních a vysoce rizikových oblastí a pokud ano, tak potom se budou snažit snížit rizika toho, aby eh, tento materiál nepřispíval k financování ozbrojených konfliktů. A budou se snažit, aby ty minerály byly čisté. Samozřejmě se to nezakládá pouze na prohlášeních, které ti dovozci e, učiní, ale budou podléhat e, dohledu úřadů které v jednotlivých členských státech budou mít na starosti implementaci tohoto nařízení. A dovozci budou samozřejmě e, podléhat auditům a kontrolám a které budou provádět jak ty subjekty sami a také úřady, které budou eh, podnikat inspekce. A pokud nebudou naplněny podmínky pro tu autocertifikaci, tak samozřejmě ten certifikát může být odebrán. Abychom tedy zajistili co nejširší přijetí, tohoto schématu, jak říkám, tak to se vztahuje na dovozce do Evropské unie. Tady hovoříme o zhruba pěti z těch dovozcích. A my bychom rádi, aby se jich co nejvíce zapojilo do tohoto autocertifikačního systému. A proto jsme také vypracovali určité pobídky ty jsou vysvětleny jak v samotném nařízení, tak také ve sdělení. Důležitým prvkem eh, tady eh, je skutečnost, že každoročně budeme vydávat eh, seznam zpracovatelů kteří jsou čistí, kteří provádějí patřičná opatření a prohla, prokáží, že nakupují čistý materiál. To bude veřejný seznam. My samozřejmě budeme hodně tlačit na dodavatele, aby nakupovali od těchto čistých zpracovatelů. A také budeme tlačit na koncové společnosti, aby nakupovali od těchto rafinerů a zpracovatelů. Jsou to také pobídky ve formě e, poskytnutí asistence, zejména malým a středním podnikům, tak aby mohli snadněji e, provádět audity A sdělení, které doprovází tento návrh nařízení, také stanovuje čtyři pobídky v oblasti veřejných zakázek. Zejména tady jde o nákup hotového zboží, které obsahuje tyto čtyři minerály, tedy o nákup státních orgánů, tady, eh, jsou do, tady, tady existuje možnost zahrnout do smluv eh, o veřejné zakázce nějaké doložky o výkonnosti, tak aby se zajistilo, že nakupován bude materiál, který byl podroben eh, ochranným opatřením a u kterého je prokázáno, že je čistý. Evropská komise už naznačila, že eh, plánuje eh, zavést takovéto výkonnostní doložky také ve svých vlastních smluv o veřejných zakázkách, jakožto Evropská instituce, a vyzvala ostatní evropské instituce a také, což je hlavní členské státy, aby také takovéto doložky zavedly do svých eh, smluv o veřejných zakázkách. A konečně, pane předsedo, Toto všechno bude fungovat v terénu jenom tehdy, jestliže e, úřady e, těch konfliktních a vysoce rizikových zemí dostanou určitou pomoc. A to je jeden prvek, který v našem sdělení zdůrazňujeme. Aby dostali pomoc a mohli co nejlépe vytvořit vlastní systémy certifikace. certifikace jednotlivých operátorů a jednotlivých dolů. Tady se pohybujeme v zemích s velice křehkou a nestabilní situací a je důležité eh, zajistit, aby tam eh, fungoval systém, který by byl dostatečně vyvážený eh, a který by byl dostatečně flexibilní, tak, aby nenarušoval už tak dost složitou situaci v terénu prostřednictvím příliš vysoké administrativní zátěže ze strany státních orgánů. Tak s těmito slovy, pane předsedo, bych chtěl zakončit svou úvodní prezentaci a samozřejmě velice rád odpovím na jakékoliv eh, eh, otázky poslanců. Děkuji a nyní pan zpravodaj, pan Winkler. Pane předsedo, já vám mnohokrát děkuji a dobré jitro kolegové. Děkuji také komisi, která nám prezentovala tento návrh, jak ho zpracovali. Děkuji vám eh, také za to, že se to tak brzy udělalo, protože já už jsem v prvních dnech září začal spolupracovat s komisí na tomto návrhu a také s ostatními kolegy, o tom se zmíním ještě později. Nejprve eh, bych eh, jenom abychom si přesně ujasnili, o čem vlastně hovoříme. Eh, Evropská unie je globálně jedním z největších dovozců ehm, nerostných, nerostný, nerostných ehm, kovů, čili jedná se o tatal, wolfram a 15 zlata, čili jedná se o cintanta, voltam, je ruta zlata. A čili Evropská unie je jedním z největších dovozců. Eh, těchto nerostných eh, tohoto nerostného bohatství a proto se musíme postarat, abychom tyto, eh, tyto zdroje si obstarávali způsobem, který je bezpečný a chci říci, že cílem nařízení je porušit ten, to spojení, které tady existuje mezi celým tím využíváním těchto, tohoto nerostného bohatství a mezi ozbrojenými konflikty. Přerušit toto spojení není vůbec jednoduché, jak jste si už asi uvědomili na základě prezentace komise. Nicméně máme teď už eh, k dispozici zprávy, které ukazují, že eh, jsou tady určité kombinace mezi eh, ozbrojenými konflikty a mezi využíváním tohoto minerálního bohatství, čili asi ve 40%. Je to tedy nes nesmírně závažný problém. Máme velkou odpovědnost a v tomto výboru se budeme muset k tomu zodpovědně postavit. Eh, musíme najít vyvážené řešení, které by vydrželo. Jak zajistit na jedné straně dodávky Eh, těchto nerostných materiálů, ale zároveň za těchto podmínek se musíme postarat o to, aby ty zdroje byly odpovědné, protože samozřejmě Evropská unie pořád ještě je v situaci hospodářské zranitelnosti a musíme tyto zranitelnosti rovněž pečlivě analyzovat. Chci jenom připomenout, že eh, dřívější činnosti už Evropský parlament eh, vyzval komise, aby podnikla kroky v této věci dokonce dokonce Evropský parlament přidal, přijal usnesení ohledně nerostných neobohatství eh, eh, pocházejících z konfliktních zón. Teď je tady už společné komuniké, které rovněž eh, obsahuje výsledek veřejné konzultace, která byla uspořádána loni. Já si myslím, že legislativa o Evropské unie o zodpovědném získávání nerostných zdrojů je velice důležitá pro Evropskou unii. Jedná se o naše iniciativy a tato legislativa by měla vycházet z toho, že stávající systémy založené na mezinárodních standardech jsou důležité, například due diligence, eh, doporučení, které vydalo OECD zdraví. Čili už tedy existuje mnoho globálních iniciativ, z nichž by naše legislativa nadále měla vycházet. Toto nařízení, navrhované nařízení je legislativním aktem, který se bude přímo aplikovatelný členskými státy. A já si v současné době myslím, že budou třeba bude třeba některé body dále vyjasnit. Ku příkladu, my bychom dali přednost jasné definici vysoce rizikových oblastí a oblastí zasažených konflikty. Myslím si, že musíme přesně definovat zeměpisný rozsah tohoto nařízení. Dále musíme přesně také říci, kdo a jak bude eh, rozhodovat o tom, že příslušný region nebo země je tou nebo tím, který je dotčen konfliktem. Eh, budeme potřebovat také zodpovědnou činnost parlamentu, určitá ujištění, že tady bude konkrétní seznam zodpovědných tavíren a rafinérií, ale budeme také muset přesně vědět, kdy ten seznam bude aktualizován a zveřejňován, abychom mohli hospodářské subjekty ujistit, že budou mít čas se připravit a by byly v souladu s touto de, legislativou. Eh, pak je tady definice dovozu, to si myslím, že se musíme snažit eh, více zprecizovat. Samozřejmě že efektivita, účinnost tohoto eh, eh, nařízení bude dosažena pouhle tehle, pokud se bude jednotným způsobem uplatňovat v členských státech. A jestli také budeme přesně vědět, eh, co bude dělat parlament v rámci budoucích procesů, až toto nařízení bude už doděláno a schváleno. Pan předseda se také zmínil o příslušném zákonu ve Spojených státech a také, že, se, že má má vliv na postavení hospodářských subjektů v Evropské unii. Jsou tady určité signály, které bychom měli pečlivě analyzovat, protože to nám vlastně říká, že tento akt, zákon dat vlastně může mít určitý eh, efekt Ehm, embarga v oblasti Velkých jezer. A ne, my zde si přejeme, aby takovéto eh, embargo tady bylo. A vracím se k tomu, co říkala komise. Jedním z cílů, eh, které jsou asi vůbec nejdůležitější, je vytvořit eh, evropský trh pro odpovědný obchod s nerostnými zdroji, které pocházejí z konfliktních oblastí. Proto musíme mít možnost intervenovat, zasahovat, pomáhat komunitám v těchto oblastech, aby byly ekonomickými hráči a aby tímto způsobem i tam vznikala pracovní místa a dosahovalo se hospodářského růstu. To společné komuniká, společné sdělení, pane předsedo, je velice důležité, aby toto eh, společné sdělení tady bylo současně s návrhem nařízení, abychom věděli, v jakém rámci je to zasazeno. A musíme si tady uvědomit, že my diskutujeme o navrhovaném nařízení, ale musíme si být rovněž vědomi širších oblastí podnikání, eh, eh, kroku, opatření, e, pobídky e, pro hospodářské subjekty, malé a střední podniky, to všechno je velice důležité, proto to musíme velice pečlivě projednat, všechna taková opatření a všechny takové pobídky, protože zase cílem by bylo, abychom e, vytvořili pobídky pro zodpovědné obchodování a jenom abych uvedl příklad, otázka veřejných zakázek. Eh, nedávno eh, tuto záležitost Evropská unie modernizovala a teď jsme v období, kdy členské státy ten modernizovaný rámec pro veřejné zakázky realizují. Proto se musíme také zamyslet, zda je možnost znovu ještě zasáhnout do regulatorního rámce pro veřejné zakázky. Tím bych dokončil eh, svůj projev, pane předsedo. Děkuji vám za trpělivost, ale domnívám se, že se jedná o velice zajímavou záležitost. Na závěr bych chtěl říci, že jsme se rozhodli, že INTA na prosincovém zasedání 3. a 4. prosince uskuteční veřejné slyšení o této věci, což nepochybně vnese další jasnost do této věci a umožní nám to, abychom učinili co nejlepší rozhodnutí. Budou tam eh, přítomny různé zainteresované strany a politické skupiny eh, v tomto výboru už diskutují, jak to eh, u, um, uspořádat, také chci us, po, po, požádat eh, zpravodaji za DEVE a určitě budeme mít dobrou spolupráci i s výborem pro rozvoj při práci na této záležitosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane Winklere. Eh, já myslím, že jste dobře vystihl a nastínil ty ústřední prvky a budeme se tímto návrhem velice intenzivně zabývat zabývat. Já jsem rád, že úzce spolupracujeme s výborem DV, abychom tady eh, usnadnili co nejvíce vzájemnou komunikaci a proto mám radost, že pan zpravodaj z výboru DV je tady s námi a dávám mu nyní slovo pan Venta, prosím. Pane předsedo, já bych nejprve chtěl osobně poděkovat za podání a pokud dovolíte, tak já budu hovořit svým jazykem polštinou. Rozdávcem z ramienia komisí DEVE i bardzo děkuji panu. Já chci vám velice poděkovat, protože téma těchto minerálů pocházejících z konfliktních oblastí z hlediska našeho výboru DEVE je velice důležité. A výměna názorů v našem výboru se odehraje teprve v pondělí a proto bych chtěl vám sdělit jenom naše názory a jakožto zpravodaje za naše výbor. Rozvojové země a konkrétně to, že často jsou eh, dodavateli těch minerálů, které se používají pro, při výrobě um, velice moderních typů zařízení, cín, taltan, kovolfram uh, zlato. Zároveň to jsou často um, zóny konfliktů a proto to vyžaduje odpovědný přístup celého světa, zejména Evropské unie. Proto legislativa Evropské unie nesmí být nižší než je <clears throat> mezinárodní, zejména podle doporučení OECD. My eh, v našem výboru si samozřejmě uvědomujeme, že musíme těmto zemím poskytovat eh, pomoc, ale jedná se o to, že musíme tyto minerály sledovat nejenom, když překročí hranice, ale v rámci celého dodavatelského řetězce. Náš, tady výbor pro mezinárodní obchod je, je samozřejmě vedoucí a proto bych chtěl zdůraznit také to, že pan zpravodaj Winkler eh, se velice snaží, aby se vysvětlili všechny ty články toho eh, řetězce dodavatelského, ale týká se to i našeho výboru, protože my se právě zabýváme těmi státy, odkud tyto minerály pochází. Proto nám jde velice o to, abychom mohli velice dobře v této záležitosti možnosti navzájem spolupracovat. Děkuji. Ganz herzlichen Dank und äh, Děkuji vám a já vás ujišťuji, že to zorganizujeme tak, abychom, aby to opravdu proběhlo ve vzájemné spolupráci a abychom to dovedli do zdárného konce. Eh, vážení kolegové, eh, já tady mám 12 řečníků, kteří žádají o slovo. Takže to je 13, 14, 15. Takže ještě chvilku sbíráme. A ještě před hlasováním máme na řadě další bod, což je zpráva Světové banky. Takže prosím vás, buďte co nejstručnější. Já teď zatím neukládám žádná omezení, ale pokud by to trvalo příliš dlouho, tak mus, budeme muset postupovat velmi striktně. Nejprve stínová zpravodajka SD paní Arena. Merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za úvod, který byl přednesen o práci komise na toto téma. Je to téma velmi důležité, protože se samozřejmě týká otázky dodržování lidských práv v některých částech světa. Týká se také rozvoje této části světa a také stability a přístupu k nerostným eh, zdrojům. 40 konfliktů ve světě po dobu 60 let je vysvětlováno právě střetem o nerosty a musíme se tím zabývat. Eh, eh, šéf mise OSN v Demokratické republice Kongo řekl, že podniky musí být odpovědné, nemohou jenom těžit eh, nerosty, ale musí se chovat tedy odpovědně. Evropská unie má velký dopad, protože 28 miliard eh, tedy v ceně nerostů je určeno pro Evropu a pokud eh, využíváme veškeré tedy chytré telefony, počítače a tak dále, tedy ta cena představuje až 60 miliard, tedy síla Evropy je velká, pokud jde o případné kroky v tomto regionu. E, co se týče dosavadní práce, můžeme být části spokojeni, protože jsou zde zajímavé součásti v návrhu, který nám byl předložen. A je to inspirováno i pokyny OECD, ale současně komise volí nedůrazný postup, tedy pouze technologický procesní přístup malých kručků a od roku 2010 velmi malý počet podniků volí dobrovolný přístup OECD, sotva 4 podniků. A tak si klademe otázku, zda tato volba komise tedy eh, jít cestou dobrovolné certifikace je vhodný. A klademe si otázku, a to bude součástí mých otázek, co vlastně povzbudí podniky, aby vstoupili do postupu založeného na odpovědnosti. Protože v konzultaci, kterou provedla komise, přes 80 podniků se domnívala, že pouze povinná regulace bude skutečně efektivní v této oblasti. Mám tedy otázky. Za prvé, povinný postup a dobrovolný postup. Komise zdůrazňuje dobrovolný postup vzhledem ke zvrácenému dopadu v DRK zákonem Dodd-Frank a zdá se mi předčasné hodnotit zákon Dodd-Frank, protože v současnosti Ministerstvo pro nerostné bohatství eh, DRK říká, že úroveň produkce je normální a tudíž nedošlo k zablokování, ale naopak došlo k tomu také v občanské společnosti. Podle nevládních organizací zákon Dodd-Frank vytvořil odpovědný trh a došlo k velkému množství iniciativ v terénu. Tedy otázka je, zda hodnocení komise je aktuální vzhledem k zákonu do frank Pokud je o působnost, dovozci představují 0,05 podniků v Evropě a zákon Dodd-Frank se týká všech kotovaných podniků ve Spojených státech proč komise nevzala v potaz požadavky občanské, občanské společnosti a počet eh, podniků, aby tedy všechny, všechny podniky v celém řetězci výroby byly vzaty v úvahu. Dále příslušné nerosty. Eh, pokyny OECD se týkají všech nerostů a pouze dodatky se týkají eh, tedy tří vybraných produktů. A za čtvrté, audity bylo by možné uvažovat o tom, že občanská společnost bude součástí auditu. Za páté, doprovodná opatření. Komise odkazuje na doprovodné kroky na místní úrovni. Může komise ří- upřesnit tyto kroky? Konečně definice konfliktních zón. Já nezdílím názor zpravodaje, proč definice konfliktních zón není stejná jako ta, kterou používá OECD, tedy širší. Úplnější zahrnuje i pojem obecného násilí a také e, násilí podle mezinárodního práva. Myslím, že to je vhodnější. Děkuji. Děkuji, pan Lonis. Děkuji, pane předsedo. Já se opřu o poznámky nepřítomné kolegyně a velmi rád vystupuji na toto téma, které je velmi důležité. Domnívám se také, že úmysl pana Winklera je vynikající a jako předřečníci dovolím si několik poznámek a položím i otázku kolegům. Na rozdíl od paní Areny zvolíme otevřený systém který nebude závazný. Vycházíme z toho, že pouze takto úloha Evropské unie bude zaručena v této oblasti. Musíme také dbát poučení ze zákonu Dodd-Frank. A e, rizikové oblasti a konfliktní zóny by měly by byly v horším postavení, kdyby byl systém závazný. Otázka pro komisi je stále nakloněna systému, který je otevřený a závaznost tedy nebude uplatněna. Za druhé, návrh komise také dává významné pravomoci eh, úřadům příslušných eh, členských států. Mohou sami rozhodnout o způsobu jak budou některé problémy řešeny a máme dojem, že konzistentní přístup není zaručen. Otázka, která vyvstane, pokud eh, neposkytneme doporučení pro evropský základ toho všeho. Konkrétní otázka pro komisi. Zvážili jste právě tento aspekt, provedli jste hodnocení nákladů, co to představuje, pokud jde o finanční údaje a jaký by mohl být potenciál takového orgánu. Tady bych chtěl podpořit pana Winklera. Důležitým východiskem návrhu je skutečnost, že máme bránit konfliktům a máme vlastně zrušit zdroje financování, které vycházejí z prodeje nerostu. To, tady budeme potřebovat další opatření a další konkrétní otázka. Zkoumala komise, jaká doplňková opatření by byla užitečná. A dále otázka, kterou si můžeme položit, nebylo by třeba převzít právě výslovně toto opatření v nařízení. Paní Arena hovoří o rozdílu primárními a sekundárními Eh, nerosty a stopovatelnosti těchto nerostů. Je to obtížné pro primární a sekundární nerosty. Snad by bylo možné eh, vysvětlit toto rozdělení a výslovně ho uvést a říci, že primární a sekundární nerosty by neměly být eh, obsaženy v tomto nařízení. Dále definice konfliktních a rizikových zón, o tom jsme již hovořili. A tady bych podpořil zpravodaje, já jsem právník původním povolání a myslím, že tato definice je poměrně vágní a v praxi by to znamenalo, že v této definici by se ocitly i země, které nejsou obvykle považovány za konfliktní zóny tedy přesnější definice, případně seznam rizikových či konfliktních zón a případně tedy jmenovat osoby, které mohou takový seznam vytvořit. Zamezit dvojímu použití, pokud eh, nezávislý audit třetí strany byl proveden pro ověření eh, souladu se zákonem Dodd-Frank může komise potvrdit, že takový systém bude moci být uplatněn, abychom ověřili schodu a nebude potom nutné eh, provádět eh, další audity třetí stranou. Děkuji. Zdá se, že už nezvládneme další bod pořadu jednání. V 10 hodin máme hlasování a e, tímto ta debata tedy skončí, takže já e, vám vyzývám, abyste se vyjádřili co nejstručněji a zprávu Světové banky vezmeme až po hlasování. Ale teď máme přesně 17 minut na debatu. Maritě. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím vyjádřit stručně, ale jsem tady místo Marielle de Sarnes, která tu dnes nemůže být. Pro nás je důležité vnímat globální dynamiku konfliktních minerálů. Je zapotřebí stanovit rámec globálního obchodu a samozřejmě eh, je tady přímá vazba eh, mezi ozbrojenými konflikty a těžbou těchto minerálů. A my v Evropě bychom měli tuto vazbu eh, přestřihnout. Nás zajímá několik klíčových bodů. Za prvé otázka, zda bychom měli měli eh, volit eh, dobrovolný a nebo povinný systém, eh, podobný jako je Dodd-Frank Act. Musíme to hodnotit otevřeně a objektivně a zvažovat výhody a nevýhody dot frank Actu. A e, je zapotřebí také vnímat, zda by to nevedlo de facto k embargu a nebylo kontraproduktivní. Členské státy musí být zapojeny do certifikačního procesu. Firmy musí mít nějaké pokyny, jak plnit ta ochranná opatření. A k té definici konfliktních oblastí, ta by měla být jasná. Evropští dovozci musí mít jistotu, jestli ta oblast, ve které působí, je pokrytá tímto nařízením nebo ne. Procedury auditu a kontroly musí být efektivní. E, Dovozci se musí zavázat, že budou podnikat audity a ve členských státech, zatímco myslím si, že jedna, jeden úřad na evropské úrovni by zajistil rovné hřiště. A za třetí, musíme odměňovat firmy, které už nyní zavádějí ochrana opatření v dodavatelském řetězci. Měli bychom posilovat za to podpůrná opatření a zavést certifikační systém pro odpovědné dovozce, protože trh natlačí firmy správným směrem právě tak, jak společenská eh, odpovědnost podniků eh, funguje eh, na principu znej svého spotřebitele, tak tady bychom mohli zavést princip znej svého dodavatele. A konečně systém opatření v tomto nařízení musí být součástí globálnějšího přístupu. Musí to být složka strategie na prevence konfliktů a zvládání konfliktů. Evropský systém musí být kompatibilní s americkým certifikačním systémem, tak jak je to v sekci 1502 dot Frankektu. Mnoho firm působí globálně v Evropě i ve Spojených státech. A tyto firmy by se nevypořádaly s dvěma různými systémy. V dlouhodobém horizontu eh, je důležité, aby to povzbudilo další státy světa. A měli bychom proto motivovat partnery, aby eh, podnikali podobné iniciativy tak, aby byl nastaven globální standard myslím si, že začít s evropskými veřejnými zakázkami a eh, klíčem k úspěchu je monitorování. Děkuji. Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím také velice stručně. Já mohu souhlasit s celou řadou toho, co tady už zdůraznili moji kolegové. A e, Tedy komise nám předkládá tento návrh na eh, eh, ob, ohledně obchodování s konfliktními minerály a my k němu eh, musíme říci velice jasně, že souhlasíme s některými kolegy, kteří říkají, že to není krok vpřed. Spojené státy mají legislativu Dodd-Frank Act, jak už tu bylo zmíněno, kde je sekce 1502 a i Čína v nedávné době e, prezentovala opatření e, proti konfliktním minerálům. I OSN má projekty v této oblasti a návrh komise e, tedy přichází poměrně pozdě a nedostává mezinárodním očekáváním. A to právě proto, že už existují lepší příklady a e, v tom, z tohoto ohledu obsah návrhu komise e, je zklamáním. A my, my musíme spolupracovat s zpravodajem a s kolegy z Evropského parlamentu na tom, abychom ho vylepšili. Naším prvním požadavkem je, aby to ustanovení bylo závazné. My souhlasíme s kritikou e, komise ze strany nevládních organizací, které říkají, že dobrovolné schéma nezabrání tomu, aby eh, na evropský trh vstupovaly konfliktní minerály, ze kterých je financován ozbrojený konflikt zatímco povinnost by stačila na tento cíl. Já bych chtěl říci, že 80% z 186 firem nezveřejňuje vůbec žádné informace ohledně svých zdrojů, přestože máme pokyny OECD. Já tady mám dopis, který podepsala řada investičních společností, které představují přes 1800 miliard euro, které vyzývají komisi, aby sjednotila svůj návrh s Dodd-Frank Actem a učinila ho závazným. Návrh komise se omezuje primárně na eh, dovozce což je tedy sektor IT, eh, telekomunikace a tak dále, který by se měl zavázat ke zpracovávání nekonfliktních minerálů. Dále nechápeme, proč by se eh, měl tento návrh omezovat pouze na tyto čtyři suroviny. Eh, Materiálů, které souvisejí s porušováním lidských práv, je mnohem více. Podívejme se například na dětskou práci v západní Africe, anebo abychom se vrátili na evropský kontinent. Musíme si uvědomit, že Ukrajina je země, ze které pochází mnoho minerálů eh, a ta se také stává eh, zónou, eh, kde jaksi hoří situace vlivem konfliktu v, tamte, v té zemi. Z kimberlíského procesu víme, že e, takovýto koncept, tedy boj proti ozbrojeným konfliktům, je velice oceňovaný mezi spotřebiteli. Občané Evropské unie e, nechtějí nevědomky financovat války a utrpení v e, mnoha regionech třetího světa. Já věřím, že politické frakce najdou společnou řeč a společně promění návrh komise UNICEF efektivní nástroj a učiní ho závazným. Děkuji. Ska? Děkuji mnohokrát. Já v podstatě bych mohla jenom zopakovat všechno, co řekl Helmo, takže to nebudu dále rozvádět. Pokud je o tu povinnou část, já si myslím, že pro nás je naprosto důležit, nejdůležitější, aby to nebylo doprovolné, protože to se prokázalo jako neefektivné, čili musí to být efektivní a tudíž tedy pouze eh, povinné. Už tady byly uvedeny případy toho, že opravdu firmy se neřídily dobrovolně a opravdu musíme studovat i ten americký příklad, ale chtěl bych všechny varovat před embargo. Tady se ukazuje, že to vlastně tomu tak není, že momentálně z těchto certifikovaných dolů probíhá velice významný obchod. To znamená, že ve skutečnosti podniky nehledají alternativní dodavatele a nějak to to neodstračuje eh, obchod s těmito minerály, tento eh, americký zákon. Čili k tomu musíme přihlédnout, že to naopak často tento obchod povzbuzuje. Proto musíme udělat něco lepšího Rozhodně to není situace embarga, která by odstrašovala obchod. Měli bychom si dát také pozor na to. Váděli konkurenční systém. Teď existuje ten americký povinný systém a teď se tady hovoří o dobrovolném systému, o souladu s mezinárodními standardy. A kdyby tady byly konkurenční systémy, způsobilo by to velké problémy, pak by no, nikdo nevěděl, co má vlastně dodržovat. Dále otázka, abychom se neomezovali jenom na nerostné zdroje, ale i na spotřebitelské výrobky. To je velice důležité, protože bychom jinak vynechali podstatnou část. Souhlasím také s Helmutem ohledně rozsahu Ehm, eh, materiálů, kterých se to bude týkat. A když se podíváme například na měď a uhlí, to jsou také konfliktní minerály. Dnes budeme hovořit o, Myan, ehm, o Myanmaru, tam například rubíny jsou také velice důležitými nerosty a já nevidím důvod, proč bychom se měli omezovat pouze na ty nerosty, které tady navrhuje komise. A proto bych chtěla se zeptat ještě dále komise na tu expertní skupinu, kterou vytvořila eh, rada. Je tam, myslím, také jeden člen z Evropského parlamentu, respektive bude tam zván. Budou tam členové členských států za radu a také za, bude tam komise. A co bude dělat ta expertní skupina? Byla by škoda, kdyby za zavřenými dveřmi taková expertní skupina, jak takové skupiny obvykle zasedají, eh, se na něčem dohadovala, tak možná byste nám mohli k tomu něco říci. Také se zdá, že komise a členské státy už teď vypracovávají nějakou eh, příručku doporučení, jak realizovat toto nařízení zatím, co ho ještě ani nemáme, než kvůli, že bychom o něm hlasovali, tak snad bychom se mohli, eh, mohli eh, vědět, co se s tím děje, protože jaká kniha předpisů, která pravidel, když ještě není nařízení. Kolegové, dnes jednáme o velmi zajímavé záležitosti. Autocertifikace u nerostů z konfliktních zón, není to nic nového, je to věc nezbytná zejména v Evropě, Nehovoříme pouze o zlatě, ale i dalších nerostech, jako je tungsten, cín a tantal, které se používají ve vyspělých technologiích a v promyslu. Nechtěli bychom k tomu přistupovat ideologicky, ale chceme chránit práva obyvatel z regionu, kde se těží tyto nerosty. A neměli bychom příliš zatěžovat podniky, které jsou již tvrdě zkoušeny krizí. Kolegové již vysvětlili, a já často kritizuju Američany kvůli TTIPu, ale oni v této věci jsou o koňskou délku před námi, protože eh, od dovozců vyžadují potvrzení, odkud čerpají nerosty. Podle, eh, pod, pokud jde o americkou legislativu, tak eh, tato legislativa je mm, nedůrazná a nedosáhne svých cílů. Je to dobrovolný systém a několik povinný a není proto optimálním řešením. Jde pouze o přímé dovozce, kterých je poměrně málo a podle mého soudu je tu velký prostor pro zlepšení. Mohli bychom se inspirovat americkými pravidly, která jsou povinná a měli bychom lépe definovat konfliktní zóny. Také by stalo za to, zda toto nařízení může být rozšířeno na jiné minerály a neměli bychom pokrývat pouze přímé dovozce, ale celý zásobovací řetězec a předpokládat možná výjimku pro malé a střední podniky, kde tato ustanovení by představovala příliš velkou administrativní zátěž. Milí kolegové, tak vážení kolegové, já už bohužel nemůžu udělit slovo nikomu dalšímu, protože čas vypršel. Takže eh, řečníci eh, frakcí eh, měli půl hodiny na to, aby se vyjádřili a aby zdůraznili důležité body. Možná, že e, ještě e, můžete diskutovat v rámci politických frakcí, kdo ještě dále e, se bude organizovat práci na tomto tématu. Nyní dám slovo na pět minut ještě komisi na odpovědi. Yes, thank you, Chair. Well, Děkuji, pane předsedo. Ano, je tady spousta otázek, já se pokusím nějak eh, dát do skupin. Nejprve snad definice konfliktních oblastí. Já bych chtěl říct zcela jasně, že kamise není proto, abychom tady měli seznam konfliktních oblastí a konfliktních zón. Minimálně ze dvou důvodů. Za prvé proto, že si myslíme, že kdybychom takový seznam měli, pak by to nebylo efektivní, protože konfliktní oblasti a zóny se časem mění. Objeví se další, některé už zase nebudou konfliktní, tudíž muselo by se to pořád aktualizovat a to by bylo těžké. A také nechceme vysílat eh, politický signál, abychom prstem ukazovali na konkrétní země a oblasti. Proto dáváme přednost tomu, abychom a já jsem slyšel, že mnozí tady říkali, že ta, v tom návrhu ta definice není dost přesná, čili chceme pracovat dále na definici. Eh, sou, sou, spolu s legislativním postupem pracujeme i na konkrétnější příručce doporučeních, co by hospodářským subjektům pomohlo. A vlastně je to mechanismus na, založený na procesech, čili budou to realizovat eh, subjekty a my připravujeme příručku pro ně, doporučení aby věděli tedy, kde mají co dělat s konfliktní zónou. Aby bylo možné takováto doporučení připravit, radíme se s odborníky v této oblasti, kteří se k tomu vyjádří. Dále. Záležitost, eh, za to má být povinné nebo dobrovolná. O tom hovořili mnozí členové výboru. Komise navrhuje dobrovolný systém. My jsme si to pečlivě analyzovali. Já bych vás vyzval, abyste si přečetli také zprávu o hodnocení dopadu eh, na, na, na, k našemu návrhu a my jsme tam zvažovali velice pečlivě veškeré alternativy, včetně té, kdyby to byl povinný systém. A dospěli jsme k závěru, že podle našeho soudu momentálně nejlepší, byl by nejlepší dobrovolný. Myslíme si, že je důležité, abychom se vyvarovali tomu, že by podniky se nakonec stahovaly z konfliktní obchodních zón, k čemuž došlo se zákonem do trak. Nesmíme zapomínat na to, že mluvíme tady o konkrétních produktech, ale ty konfliktní zóny nebo e, e, oblasti nemají žádný monopol na jejich e, výrobu. Nicméně představují důležitou součást toho procesu, ale je tady mnoho dalších alternativních oblastí, z nichž je možno tyto nerosty dodávat, čili podniky by klidně mohly si to obstarávat jinde. A my nechceme, aby se tyto podniky přestaly úplně angažovat v konfliktních oblastech. Někteří tady říkali, že Dotrankův zákon nevedl vlastně k situaci, kdy by se podniky stahovaly z těchto regionů, ovšem existují různá čísla. Já si myslím, že ta čísla ukazují, že původně tady došlo k poměrně významnému Ehm, poklesu exportu z těchto regionů. Jsou tady různá čísla, která je těžko dát nějak dohromady ohledně současných trendů, co se týče produkce a vývozů z těchto zemí ale rád bych rovněž vás vyzval, abyste se podívali na eh, to, co dělá eh, skupina expertů OSN, ta zpracovává výroční zprávu, kde vyhodnocuje situaci v terénu. A každý rok poukazují na to, že, eh, to, že je tady dopad eh, na produkci, Samozřejmě, že to vede potom k pašování, že dochází k eh, rozsáhlejšímu nelegálnímu obchodu, to znamená, že klesají příjmy zemí, eh, kde eh, se tyto minerály těší. Rovněž eh, máme indikace od konkrétních podniků, které se rozhodly, že už nebudou si tam obstarávat tyto zdroje. Proto my jsme z toho vyvodili, že je lepší, když budeme opatrnější a když budeme tomu přistupovat vyváženě a postupně. Samozřejmě, a na to také se mnozí ptali, důležité je, jak se ten systém bude aktivizovat, když to bude eh, dobrovolný systém. Já jsem se v tom úvodním projevu snažil říci, protože jsem si myslel, že se to zaběhne dobře, že eh, kromě toho je tady poměrně malý množ, počet hospodářských subjektů, proto si myslím, že ten systém bude fungovat. Také chci připomenout, že do našeho návrhu jsme zapracovali také mechanismus Eh, přes revize. Mělo by se to revidovat eh, po třech letech. A eh, naznačili jsme, že na základě této revize by potom komise navrhla úpravy systému včetně toho, že by se třeba k tomu dodal ten závazný prvek. Čili je to postupný proces a my si myslíme, že díky pobítkám v oblasti veřejných zakázek, to už se týká konečných výrobků, bychom měli tady další systém, který by, vedl, eh, a který by se dobře zaběhl. Mnohokrát děkuji, jsem pod velkým tlakovým, eh, časovým tlakem. Možná potom bychom mohli ještě eh, si popovídat s jednotlivými členy. My budeme mít teď slyšení k další záležitosti, tak možná dvoustraně byste se mohl spojit s poslanci Děkuji vám mnohokrát a já vím, pane předsedo, že já toto nemohu teď uzavřít, protože na to není čas, ale eh, věnoval jsem té věci obrovskou pozornost a jsem velice vděčen za všechny názory, které tady zazněly. A já jsem asi v takové situaci jako eh, prezident Obama, který přišel o kongres a řekl, máme ale spoustu společných věcí, které, na kterých můžeme pracovat. Dobře, tak my tady máme taky takový společný základ a musíme si vzpomenout na to, co už udělal tento výbor, což je výbor pro mezinárodní obchod. Pracujeme na eh, systému Flex, na Kimberley procesu a musíme si samozřejmě vzpomenout na ta, na ta rozhodnutí eh, k tomu. A chtěl bych jenom citovat jednoho z našich vážených kolegů, eh, koordinátor za Alde, který říkal, měla by to být eh, objektivní diskuse a měli bychom k ní přistupovat s otevřenou myslí. A v zemi, kterou znám nejlépe, se říká, že nejlepší, největším nepřítelem toho, co je dobré, je lepší. Děkuji a zcela určitě eh, to bude i v, misk, v budoucnosti diskuse, ke které budeme přistupovat se zcela otevřenou myslí na příští schůzi našeho výboru. Děkuji vám, přeji hodně štěstí ve vaší práci, aby jsme na začátku příštího roku měli k dispozici kvalitní zprávu. A teď, vážení kolegové, přistupujeme k hlasováním. Doufám tedy, že všichni máte hlasovací kartičky. A začínáme hlasovat. Nejprve tedy eh, hlasujeme. Also ich weiß gar nicht, warum mir noch so eine Lautstärke ist, lieb. A já vůbec nevím, proč je tady takový hluk, vážení kolegové a vážení hosté. Eh, rozprava už skončila a teď se bude hlasovat. Prosím utište se, abychom mohli pracovat. Tagesordnungspunkt 21. Bod pořadu jednání 21, eh, eh, což je eh, hlasování o přijetí, o rozhodnutí zahájit neformální trialog. Je to jediné hlasování. Já zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Značnou většinou přijato. A proto tedy vstoupíme do rozhovoru s radou. Bod 22. Ústní otázka ohledně e, zboží dvojího užití. I tady je to jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také značnou většinou přijato. Takže Budeme s napětím očekávat odpověď komise. Bod 23. Jde tedy o změnu na základě vstupu Chorvatska do Evropské unie. To je také jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také velkou většinou přijato. Tím se dostáváme k bodu 24, hlasování o našem stanovisku k novým potravinám. Nejprve hlasujeme o kompromisním návrhu 1. Kdo je pro? To není hlasování, takže prosím, zvedněte ruce. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržuje? většinou přijato. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tedy blok, nyní blok 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 67, tady máme ústní pozměnění od eh, autora. Eh, má někdo námitku proti ústnímu pozměnění? Ne. V tom případě eh, hlasujeme o pozměněném pozměňovacím návrhu 67. Kdo je pro? Kdo je proti? To ověříme elektronicky. Abstimmung eröffnet, geschlossen. Otevírám hlasování, končím hlasování a návrh je přijat. Návrh 68. Kdo je pro? Proti? To taky ověříme. Pozměňovací návrh 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro? Proti? To také ověříme. Pozměňovací návrh 83, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přestoupíme k pozměňovacímu návrhu 88. Tady máme oddělené hlasování na dvě, dvě části. První část. Kdo je pro první část návrhu 88? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Blok 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Teď přeskočíme na pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Zdrželi se? Jsem zapomněl. Tak ještě jednou. Zdrželi se ke stovce? Nikdo. Dobře, tak přijato. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 105 a 106. Ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 28, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Dvacet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nepřijato. Já jsem zapomněl na kompromis 6, vážení kolegové. Omlouvám se za to. Takže hlasujme nyní o něm. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 31. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh, nebo ověříme? Dobře, ověřujeme 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, dobré oko má pan předseda. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ještě nám zbývá konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výraznou většinou přijatu. Gratuluji paní Kirten Darling. Přecházíme k bodu 25 což je dohoda o přidružení EU-Gruzie. Tady máme jediné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jasnou většinou. Nyní doprovodné usnesení, bod 26. A tady máme nejprve pozměňovací návrh 7. Kdo je pro návrh 7? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Ne, ten odpadá. 11. 11. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Kdo je pro? O 20. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti?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 zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velmi výraznou většinou přijato. Gratuluji panu Rénovi. Tak, tím jsme u konce našeho hlasování dnešního. Ano, hlasování je uzavřeno. Dobře. Takže eh, ještě jednou gratuluji panu Rénovi. Ten výsledek už se nám ukázal i na tabuli. Tak, teď se vracíme k bodu 20, což je prezentace Světové banky a omezíme to na přesně 15 minut. A dávám slovo panu Lopezi Klárosovi, řediteli eh, skupiny pro globální indikátory eh, Světové banky. aby nás informoval o zprávě eh, o aktivitách Světové banky za rok 2015 a aby nám tak poskytl přehled o ekonomickém rozvoji ve světě. Chtěl bych poprosit všechny, kteří odcházejí, aby odešli tiše. Protože pokračujeme s naší prací, tak prosím, utište se. hodnocení ekonomického rozvoje z globálního pohledu je pro, našeho, pro náš výbor nesmírně e, závažné a proto e, se nyní těšíme na vyjádření pana Lópeze Klarose. Prosím.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 Dobré jitro, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem dnes na výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Rád bych eh, vám ukázal přednes, přehled poslední zprávy eh, za rok 2015 o podnikání za rámec efektivnosti. Chtěl bych eh, svou zprávu rozdělit na tři části. Nejprve vám něco řeknu o změnách, které tady provádíme ve srazně zlepšit metodologii. Dále bych vám rád něco řekl o e, o tom, co se, jak se to projevilo v této zprávě, ty změny. A protože my už tyhle zprávy děláme 12 let, tak bych vám chtěl také něco říci o trendech, které se nám už rýsují v datech a zdá se mi, že některá z nich jsou velmi povzbudivá. Jak tato zpráva o podnikání zachycuje různé kvality a dimenze podnikání. Na rozdíl od zprávy je o konkurenční schopnosti, která se dívá na různé e, faktory, politiky, instituce, které ovlivňují produktivitu. Tato zpráva Doing Business se spíše zaměřuje na úzký, na úzkou část oblastí, které zahizují klima pro investování. Potom chcete vědět, kolik kroků, jak dlouho a Ehm, jak dlouho to trvá a co to stojí. Než eh, založíte SROčko, tak právě tato zpráva je správným zdrojem. Když chcete vědět, jak dlouho to trvá, než se uplatní kontrakt a eh, jak je to s pozemkovým rejstříkem a jak je to s přeshraničním obchodem, pokud jde o vývoz a jak si zavést elektřinu, pak eh, tedy projekt Doing Business právě vytvořil řadu ukazatelů, které eh, velmi dobře zachycují právě tuto dimenzi. Zpráva o podnikání <clears throat> vychází i z toho, jak eh, vypadají zákony, občanskoprávní, daňový zákon, občanskoprávní procesní zákon, zákon o bankrotu a <clears throat> prostě to potom všechno zapracováváme do definicí ukazatelů. Máme ovšem i další ukazatele, které posuzují konkrétní situace, jak dlouho to trvá, než se založí podnik, než se splní daňové povinnosti vůči státu. Čili je to vlastně eh, kombinace de jure a de facto, čili co je v zákonu a jak to konkrétně vypadá. Ukážu vám několik slajdů, které vám snad naznačí, proč tato e, zpráva je vždycky tak užitečným nástrojem pro propagaci podnikání na celém světě. Na tomto grafu vidíme, o co jde v Gebelgii, když si chcete nemovitost zaregistrovat. Jak vidíte, postupuje 8. Ten, <clears throat> vždycky ten modrý sloupeček vždycky ukazuje, jak dlouho trvá každý ten postup. Jak vidíte, celkem to Belgii trvá 64 dní a je to drahé. 12,7 z hodnoty dané nemovitosti. Čili je to drahé, časově náročné a co do postupu obtížné. Ukáži vám údaje pro Peru. Tady jsou čtyři postupy. Trvá to zhruba 6,5 dní, neboli desetinu času, kterou to trvá v Belgii a náklady jsou daleko eh, rozumnější. Všeho všude 3,3% z hodnoty nemovitosti. Já bych v souvislosti s tím chtěla zmínit dvě věci. První je, <clears throat> a to je zcela typické pro data o podnikání. My vám totiž můžeme prezentovat všechny podrobnosti, které se týkají konkrétní transakce. Tady zaregistrování můžeme to dělat pro 189 zemí, můžeme vám ukázat veškeré podstupy v těchto zemích za všechna ta léta. To všechno je na webové stránce. Nicméně, já jsem si vybral tyto dvě země celé úmyslně, Belgii a Peru. Kdybych byl dělal tuto prezentaci zde před deseti lety, tak patrně bych si byl vzal zemi OECD jakožto příklad, jak rychle a snadno postupují to postupuje a byl bych si oproti tomu, oproti tomu vzal rozvojovou zemi a ukázal bych, že tam procedurálně je to obtížnější, pomalejší a dražší. Ale tady beru tedy Belgii a Peru. A vidíte, že je tomu přesně naopak, že eh, složité mm, z hlediska postupu a nákladů je to v Belgii a poměrně snadné a rychle je to v Peru. A tohle vidíme eh, v datech eh, spojených s naším projektem Doing Business. Uvidíte, že to podobně vypadá v mnoha jiných zemích v rozvojovém světě že tam úřady teď mají lepší praxe po podporu podnikání než v zemích s vysokými příjmy. Tato zpráva za letošní rok obsahuje celkem 230 reform ve 123 eh, zemí a Zase to ukazuje, že příslušné úřady chtějí uplatňovat celou řadu reform na celém světě. Konkrétně se nám líbí výsledky ze subsaharské Afriky kde 75 reform bylo uskutečněno během posledního cyklu. Pak je tady další zajímavý region, to je Evropa a Střední Asie. Tam je mnoho z budoucích členů Evropské unie a tam 85% provádějí jednu, dvě nebo jiných reform v rámci podnikání. Teď bych vám vysvětlil některé změny, které jsme zapracovali do zprávy o podnikání v tomto roce, které nám velmi vyhovují. Myslíme si, že to zlepší i um, pověst i užitečnost těchto zpráv pro politiky a podnikatele na celém světě. Uh, jak víte, tato zpráva hodnotí země podle eh, regulování podnikání. Čili máme eh, takový žebříček, který zveřejňujeme každý rok. A my jsme mimochodem eh, udělali v posledních letech, že jsme začali experimentovat s novou matricí. Říkáme tomu Distance to the Frontier protože už máme hodně dat, která se nám za více než 10 let za hodně zemí schromáždila a dnes už víme, kde jsou nejlepší eh, podnikatelské praxe. Například víme, že 150 eh, dní to trvá v Singapuru, než se uplatní kontrakt. Je, zemí, je mnoho zemí, kde to trvá daleko lépe, 3, 7, 8 let a to je špatné, ale v Singapuru to je nejlepší podnikatelská praxe v tomto eh, větě, čili jedná se o prosazování kontraktu. Singapur tedy představuje tady ten benchmark, tu hranici, ke které všichni, eh, všichni usilují. Čili, jinde má, čili podle toho posuzujeme země. Čili máme pod ukazatele a na základě vzorku jsme si utvořili tuto matrici, říkáme tomu Frontier a tady vidíte ty žluté tečky. Teď vám za každou zemi můžeme říct, jak daleko jsou k této um, žádoucí hranici. Letos jsme zavedli další změnu, totiž, že použijeme toto hodnocení jako základ pro ten žebříček, tedy od toho normálního žebříčku eh, přecházíme k takovémuto hodnocení na základě bodů, které země dostanou v ukazateli Distance to Frontier, tedy jak daleko mají k tomu nejlepšímu. A e, samozřejmě můžeme tady porovnávat i starou, i novou. E, meteorologie, jsou ve velké korelaci. Ale výhoda toho, že používáme e, matrici Distance to the Frontier je, že na tabulce 1, 1, to je ten současný žebříček, plus k tomu hodnocení jako takovému vám ukážeme i skóre, které je s tím spojeno. A ta skóre, jak vidíte, nejsou jen, jednoměrně rozdělena. Někdy je to v klastrech, například Peru, Chile, Belgie, Izrael, Mexiko, Kolumbie. Všichni mají podobná bodová hodnocení, i když ty země se mezi sebou liší. A vidíme ty modré šipky, které směřují vzhůru. A co to znamená? Znamená, že to skóre uh, eh, Distance to the Frontier se meziročně zlepšilo. A jak vidíme na tabulce 1.1, zhruba 80 všech zemí se zlepšily v tom eh, bodovém hodnocení v roce 14 podle Distance to the Frontier. I když možná někde to hodnocení kleslo jako takové, ale z hlediska úřadu je důležité, že pokud ta, eh, to score Distance to the Frontier se zlepšilo, znamenalo, že je tam teď lepší podnikatelské prostředí, což je povzbudivý signál, abychom, tedy eh, můžeme říci, že vlastně v 80% zemí je to podnikatelské prostředí lepší, než bylo loni a to je povzbudivé a proto se tato matrice setkala s velmi příznivým přijetím. Další věc, co jsme letos udělali my jsme rozšířili pokrytí eh, daty. Eh, jsou tady země, které mají více než 100 milionů lidí a eh, vždycky jsme to rozšířili ještě na druhé velké město protože dříve vždycky nám vytýkali, že zachycujete podnikatelské prostředí jenom v tom největším městě pro biznis a to možná není dost reprezentativní pro to zemi to ty, typicky tak, eh, se stěžovali eh, na, v souvislosti s Ruskem. Říkali, vždyť eh, to, to se týká jenom Moskvy, co vy nám říkáte, je tam plno časových zón. V mnoha případech naopak se jedná o lepší podnikatelské prostředí a že třeba Rusko vlastně je hodnoceno hůř, než kdyby to bylo reprezentativnější. Čili částečně, abychom řešili tohle, tak u 11 zemí jsme zahrnuli ještě druhé město. Jsou to velké města, takže ve Spojených státech, kromě New Yorku, máme data pro Los Angeles, Mexiko i Monterey, v Brazílii pro Rio a krom toho v Indii například nejenom Bombay, ale i Delhi, a v Číně také Šangaj a podobně. A když jsme si to schromáždili, tak jsme zjistili určité věci, protože ty ukazatele, které vycházejí ze státních zákonů, tam se v podstatě nic nezměnilo protože e, zákony na ochranu investorů, na získání kreditu, to v podstatě vychází z národní legislativy, čili tady není ve výkonu země rozdíl, e, pokud je o konkrétní město, ale pak jsou jiné ukazateli, to, že například čas, jak dlouho to trvá zaregistrovat nemovitost, zaplatit daně a tak dále, tak tady mezi tím prvním a druhým městem určité rozdíly jsou. Ale jak vidíme napravo, tam máme, eh, tady nevidíme žádné velké rozdíly mezi, celkově mezi prvním a druhým městem. Jedinou výjimkou možná jsou spojené státy, protože se ukazuje, že kvalita podnikatelského prostředí eh, ve spojených státech v Los Angeles je výrazně horší než v New Yorku. Takže eh, hodnocení Spojených států poněkud letos kleslo, protože teď agregujeme data pro celkové hodnocení Spojených států z New Yorku a Los Angeles. Ale ukazuje se, že data podporují názor, že eh, největší podnikatelské město v podstatě je dobrým zástupcem pro celkové podnikatelské prostředí. Teď některé další změny, které jsme zapracovali do letošní a také to uděláme příští rok, totiž jedná se o dvoruční reformy. Já bych vám chtěl ukázat to na dvou příkladech. Jedno je eh, elektri- ukazatel elektřiny. My jsme před třemi lety zavedli první ukazatel infrastruktury, což vyžadovala výkonná rada Světové banky. Je doba, postupy, náklady spojené s připojením k elektrické síti. To pro Světovou banku byl velice důležitý krok a pro podnikatelskou zprávu. A je to korelováno s mnoha dalšími dobrými věcmi ve společnosti. Zase nám to dobře ukazuje jako zástupce kvalitu infrastruktury, ale mnozí z našich přátel v Africe v posledních několika letech se na nás obrátili a říkali nám, podívejte, ona je to pravda, že je strašně drahé eh, se připojit na elektrickou síť v Africe, ale problém není ani tak eh, náklad na to, ale hlavně spolehlivost dodávek elektřiny, protože často i po připojení elektřina není. A to je úzké místo a to často podkopává konkurenční schopnost a eh, je to problém pro podnikatele, protože neví, jestli bude elektřina k dispozici, až ji budou potřebovat. Takže příští rok my chceme sem dodat další ukazatel a to se bude týkat spolehlivosti dodávek ve 189 zemí. Myslíme si, že ten ukazatel bude celkově zlepšením k těm ukazatelům, které máme. Pak je tady druhý příklad a to se týká registrování nemovitostí, majetku po pozemku. A to zase se zaměřuje hlavně na efektivitu postupu, čas, náklady, kolik postupů to představuje, než se to převede od Eh, prodejce k, na, eh, k kupci a za náklady na transakce. Ale zase někteří kritikové tohoto ukazatele nám říkali, podívejte, u nás pozemkový, pozemkovém rejstříku, ono to trvá, je to složité, je to drahé, ale když si zaregistrujete majetek, pak eh, je to bezpečné a už vám nehrozí žádné soudní pře a v některých zemích je velice lehké eh, eh, zanést eh, nemovitost do hm, rejstříku, ale zase pak to není úplně bezpečné, takže jde o to, co z toho je lepší. A ta kritika si myslím si je docela na místě. A proto příští rok to budeme dělat tak, že plus k tomu času, postupům a nákladům na registraci tam ještě zapracujeme ukazatel, což zahrnují mnohé kvalitativní eh, dimenze, například spolehlivost, transparentnost, eh, eh, řízení pozemkového rejstříku a tak dále. A myslíme si, že tedy budeme mít lepší indikátor, protože to bude zahrnovat sledovat i postupy, i to, jak to vypadá s kvalitou. Teď, eh, pane Lopezi, bohužel čas je velmi omezen. Dovolte mi, abych vám nakonec ještě ukázal pár slajdů, abyste viděli, co se s těmi daty děje eh, dlouhodoběji. Když se podíváme zpět do roku 2005, když si položíme otázku, u kterých, u kolika států to trvalo méně než 10, 20 eh, dní, než se zahájil podnik, to byly jenom několik zemí, 41 a mm, v roce 2005 to bylo 10 ekonomik a pak už to stouplo na 20 pět ekonomik. Čili trvalo, hodně se to zvětšilo, čili ten počet zemí, kde to trvá méně než 20 dní, než se zahájí podnikání, protože víme, že v těch zemích, kde je to složitější, tam jsou větší formálnosti a také větší korupce. Já vím, že máme málo času, tak poslední slide vám ukáži ohledně konvergence. A když si ten vzorek rozdělíme, podívejte se na to, co je nalevo nahoře. Eh, na tomto slajdu tak když si ten vzorek zemí rozdělíme na ten nejhorší kvartel, tam, kde to trvá nejdále, než se zahájí podnikání, kde je to nejsložitější a nejtěžší, a pak eh, eh, máme ty tři další kvartely, tak se ukazuje, že v roce 2005 rozdíl mezi těmito dvěma soubory dělal 87 dní. Tento rozdíl se snížil na 28 dní do roku 2014 a jak vidíme na dalším grafu, tady se e, konvergují ta data z celého světa, čili ty země, kde to bylo nejtěžší, tak postupně přecházejí na lepší politiku, a jakou vidíme u těch výkonnějších zemí a to nás velmi pospuzuje ve Světové bance, protože Světová banka v zásadě se zabývá a podporuje konvergenci je to zem, e, e, organizace, která opravdu se snaží vytvářet v rozvojových zemích takové podmínky, podmínky, které vidíme e, v výkonných a prosperujících zemích. A data ukazují, že k tomu věru dochází a myslím, že to je velmi výborný signál, který vychází z tohoto procesu, kdy už asi 12 let vypracováváme tyto zprávy. Děkuji za prezentaci a přehled. Je to směs tedy praxe v terénu a právního rámce a mám konkrétní otázku, jak pokud jde o pořadí v Americe, máme Kolumbii na špičce v podnikání v Americe a stále jsme svědky toho, že narůstá počet obětí v souvislosti se zneužíváním a porušováním lidských práv. Jaká je praxe tedy v terénu? Jaký, jaký je zde rozpor mezi situací a právním rámcem? Paní Rodriguez? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za váš výklad a za práci, kterou již dlouho odvádíte. A velmi stručně, Myslím, že důležité získávat tyto informace, zejména co se týče vytváření, zakládání podniku. A asi by bylo také důležité zjistit, jak je u nás těžké rozvíjet podnikání. Ukazatel, který se týká tvorby podniku, je mnohem lepší, ale nehovoří se o potížích, na které podnik naráží, když chce svou činnost rozvíjet přičemž legislativa je stále složitější. Chtěli jste podrobněji analyzovat eh, něco podobného? Stručná odpověď. Ano, pokud jde o Kolumbii, indikátory podnikání se týkají úzké skupiny faktorů, které se týkají podnikatelského prostředí. Neměříme bezpečnost v zemi, neměříme kvalitu makroekonomického prostředí, lidský kapitál a vzdělání také neměříme. Takže je to poměrně úzký pohled na aspekty, které jsou důležité pro podnikatelskou komunitu. A paní poslankyně zmínila bezpečnostní situace. To není prostě zachyceno v našich ukazatelích. Island byl velmi vysoko a probíhala tam rozsáhlá finanční krize, došlo k, k, k krachu finančního systému a devalvaci měny a podobně. Takže to jsou omezující faktory pro naši zprávu. Pokud jde o, o otázku španělské poslankyně, Doing Business zachycuje nejen eh, náklady a postupy souvisící související s založením firmy, ale také další prvky, tedy zápis eh, nemovitostí, majetku, daňové otázky, řešení insolvence, vynucování smluv, připojení k elektrické síti a podobně. A to je tam zachyceno. Je tam celkem jedenáct ukazatelů a pouze jeden měří efektivitu, tedy v souvisící se založením podniku. Dobře, děkuji mnohokrát. Máme prezentaci v našich složkách a každý si to může prohlédnout. Děkuji ještě jednou a věřím, že se s vámi opět setkáme v příštím roce při další zprávě. A myslím, že pro naši práci je to skutečně významný příspěvek. Děkuji. A nyní se dostáváme k našemu veřejnému slyšení. Je to veřejné slyšení ohledně investiční dohody eh, mezi Myanmarem a Evropskou unii. Jak víte, tak eh, od eh, té doby, co nastoupila nová vláda v roce 2011, se podmínky výrazně změnily a my nyní máme možnost vyjednávat, zahájit vyjednávání s touto zemí. A v kontextu tohoto nového e, okna příležitosti e, k uzavření e, investiční dohody komise tedy eh, podniká kroky tímto směrem. Všichni víme, že je tady hodně témat k diskuzi a proto mám radost, že dnes můžeme eh, organizovat toto slyšení. Eh, já si odpustím nějaké dlouhé úvody, protože jsem velice napjatý na to, co nám prozradí naši hosté kteří se nám po pořadě představí. Chtěl bych ale nejprve tady eh, přivítat eh, a pozvat eh, zástupce podvýboru pro lidská práva, aby ze své perspektivy řekla několik slov. Eh, děkuji, pane Lange, eh, děkuji za to, že eh, výbor INTA pořádá toto slyšení společně s podvýborem DROA a že jsme byli přizváni. My máme tedy podvýbor pro lidská práva a Evropský parlament spolu s tímto výborem zcela jasně zdůrazňuje, jak vítá pokroky v oblasti lidských práv v Myanmaru. Zcela detailně. My máme v Myanmaru naši delegaci, která také konstatuje, že došlo ke značnému zlepšení. Náš výbor eh, podrobně zkoumá, ale také to, eh, jak, jaká je situace v praxi, jak je to prováděno. A tady se odvolávám na usnesení e, Evropského parlamentu, které říká, že ta implementace se tak dobře nedaří. Je například pozitivní, že existuje Národní komise pro lidská práva, ale když se ptáme, čím se například zabývá, zda se zabývá jednotlivými stížnostmi a tak dále, e, tak v podstatě se, do, se dozvíme, že jde v podst- o práva pozemků a přístupu k pozemkům. Nebo e, práva médií. Tady také existuje existuje dlouhý seznam značných porušování lidských práv, ke kterým dochází k v Myanmaru. K té investiční dohodě mezi EU a Myanmarem. E, tady také e, máme posouzení dopadů e, týkající se lidských práv, ale tady se tomu věnuje zatím pouze velice malý úsek. Jak by to tedy mělo vypadat? Podstatné je, nebo omlouvám se, aby evropský, evropští e, investoři e, také zavedli v Myanmaru svůj vysoký standard, což by vedlo ke zlepšení e, situace lidských práv v Barmě. To je v podstatě slovo od slova totež, co je obsaženo v investiční dohodě EU Čína. Podle praxe vím, v podstatě nemůže, budeme v našem výboru se zabývat tím, abychom zjišťovali, jak vypadá realita v Myanmaru a e, doufáme, že e, prostřednictvím této investiční e, dohody budou posílena lidská práva a že tam bude obsažen příslušný úsek. A já vám děkuji za přizvání na toto slyšení. Děkuji a nyní dávám slovo zpravodaji Davidu Martinovi. Já budu sručný. Ano, došlo k procesu vážných reform v Myanmaru. Včerejší zprávy říkají, že Aung San Suu Kyi spochybně zda ten proces se úplně zastavil a zda změny, ve které doufáme v Myanmaru, již neprobíhají s takovým nadšením jako před rokem či dvěma. A slyším od paní Lockbiller, že existují vážné problémy, pokud jde o práva menšin. Muslimská menšina v Barmě a další. A ta, ty otázky nejsou řádně řešeny. Účelem tohoto slyšení je získat informace o tom, jak přistoupit návrhu komise pro investiční dohodu s Myanmarem a je třeba vyvážit otevření zemi, což může být dobré pro sociální práva, práva životního prostředí. A vyvážit to tedy, vyvážit toto otevření s možnostmi vykořišťování a zneužívání té situace. A chceme také zajistit, aby evropské eh, podniky investující v Myanmaru byly řádně ochráněny. Tady jde o to, abychom eh, nezneužili situaci v Myanmaru. A je to těžká otázka, nelehk, nelehké řešení, nalezení právě této rovnováhy. Děkuji vám. Nyní se dostáváme k prvnímu kolu, které se bude věnovat politickým souvislostem, politickému kontextu investiční politiky v Myanmaru. A já tady s radostí můžu přivítat pana Aung Naing Ho, který je příslušným ředitelem pro investice na Ministerstvu národního plánování a ekonomického rozvoje. Tady mám radost, že je tu s námi a že je vyjednavačem za Myanmar v této investiční dohodě. Dávám mu slovo na 10 minut, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych se představil. Já jsem generální Eh, eh, ředitel investic, a eh, zprávy investic a z ministerstva státního plánování a hospodářského rozvoje v republice Myanmaru. Rád bych také chtěl srdečně poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání, abych se tady s vámi všemi dnes setkal. Já bych chtěl vám dát aktualizovanou informaci o Myanmaru. Nebudu zabíhat do podrobností, tady byla osnova. Stručně o Myanmaru. Je to největší Eh, země na kontinentu jeho východní Asii, strategicky umístěna mezi Čínou a Indií. Eh, máme dlouhé také hranice s Bangladešem, s Tajskem, takže vlastně šest zemí celkem hraničí s Myanmarem. A je to země, která je vlastně umístěna mezi centrálně a, s, a, jeho východ, a východ, jeho, jižními azijskými zeměmi. A Myanmar tedy je umístěn velice strategicky. Zeměpisná polka je vysoce strategická. A máme velké bohatství přírodních zdrojů a máme 51 milionů obyvatel, což je velký trh velký trh a více než 60 našeho obyvatelstva jsou mladí lidé to bylo jenom stručné představení mé země. Teď bych chtěl něco říci o situaci, jak to bylo v roce 2011, předtím, než se ujala eh, vlády nová, než přišla nová vláda. Situace nebyla tak dobrá. Přímé zahraniční investice k HDP dělaly jenom 1,6%, růst byl 5,6%, Vy vidíte vývoz 7,5 miliard amerických dolarů, dovoz 4,4 bilion dolarů a tele, eh, eh, hustota byla jenom 44% a elektrifikace v té době dělala pouhých 28%. A v březnu roku 2011 přišla nová vláda, konkrétně to bylo 30. Um, ehm, E, března a došlo k velkým změnám. První změna, že předtím jsme měli vojenskou vládu a přešli jsme k vojen, od vojenského režimu k volené, zvolené vládě. A před, od příkazového systému jsme e, nastoupili demokratizaci, což je velice významná politická změna v naší zemi. A e, také tam byla velká technická pnutí a teď se přesouváme o technických napětí k míru té době byla to země polotržní a teď jsme přešli na tržně orientovanou ekonomiku. Tolik o celkových změnách v naší zemi. A naše vláda e, začala podnikat velice důležité reformy, nejprve politické reformy, zaměřené na to, aby byli všichni zapojeni, zahrnuti a na svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků a také mír a stabilitu v celé zemi. To je jedna z hlavních věcí politických reform v našich zemích. Dále se prováděly ekonomické a sociální reformy, eh, liberalizace investic, obchodu došlo také k politickým změnám v měnovém a finančním sektoru, což jsou klíčové faktory eh, ekonomických reform, které provádí naše vláda. Pak eh, reforma veřejné zprávy Tady se hlavně zaměřujeme na dobré řízení, aby na čistou nekorupční vládu, to je velice důležité. Čili je to důležitá reforma veřejné zprávy a nakonec se začala dělat reforma, souvisle, aby se rozvíjel soukromý sektor. Takže vláda se rozhodla, že e, se bude starat o rozvoj soukromého sektoru, který je velice důležitý. A je, e, jedno z nejlepších, nej, nejdůležitějších ministrů který je pověřen právě tím, aby zajišťoval rozvoj soukromého sektoru. To jsou nejdůležitější nejnovější reformy v Myanmaru, které vláda podniká. A aby bylo možné to provádět, pak samozřejmě bylo velice důležité, aby eh, vláda eh, začala rozvíjet i právní prostředí, protože jinak by podnikatelské prostředí nemohlo se eh, příznivě rozvíjet. A proto byly podniknuty čtyři důležité reformy. První právního rámce, Tady naše vláda revidovala předchozí zákon, aby byl proveditelnější eh, a příznivější pro zahraniční investory pak eh, reformu politického rámce pro investice Čili teď ta politika je otevřenější, je liberalizovanější, tak, aby zahraniční investoři mohli snadno začínat podnikat. A pak procedurální reforma. Tady se hlavně rozhoduje, roz, zaměřujeme na zjednodušení postupů aby se zajistil lepší přístup eh, pro podniky k naší zemi. Nakonec jsme už uskutečnili i institucionální reformu. V, my totiž eh, si myslíme, že instituce reforma je velice důležitá pro eh, eh, pro podnikání, protože předtím tady byly pouze ministři a členové vlády, kteří se tím zabývali. Ale teď už máme komisi pro investice do Myanmaru a jsou tam vlády, příslušní a ministři a úředníci, jako jsem já, ale jsou tam i zástupci soukromého sektoru, významní ekonomové, a představitelé občanských společností e, a také z obchodní komory a tak dále. Čili tohle to jsou všechno nejdůležitější faktory, aby se e, vytvořilo příznivé prostředí pro podnikání. Tady se jenom srovnáváme roka 1988 až 11 a potom roky 2011 až 2015, tedy když už máme současnou e, vládu. Čili jak vidíte, teprve pak přišla přišla většina eh, investic, zejména do energetiky a 40% investic jsou v oblasti eh, ropy, plynu a eh, těžebního průmyslu. Čili hlavně to by, a v době současné vlády E, se hodně investuje do výrobního odvětví, do vodních elektráren a podobně. Je tady velmi významná změna trendů zahraničních investic, protože teď se neinvestuje jenom do přírodních zdrojů, ale do e, výrobního sektoru, do komunikací, do hotelů, turistiky a podobně, což je velká změna mezi tím, jak to vychodilo za předchozí a za současné vlády. A teď, když se podíváme, kdo k nám investuje, tak vidíte, že Čína, Tajsko, a Singa, eh, eh, Sing, eh, Singapur, čili nejvíc Čína, pak Tajsko, pak Singapur. Pořád dominuje Čína, pokud jde o zahraniční investice a tady vidíme, jak se to rozvíjelo za ta čtyři léta naší vlády vidíme, že Eh, je, je to asi 6,5 miliard amerických dolarů, eh, eh, většina projektů, ale největší vodní elektrárna, tam, je to, tam to bylo 3 miliardy. V druhém roce, mezi roky 2012-2013, pak to zase stoupalo a bylo to 4 miliard amerických dolarů. Čili vidíte, že v porovnání s prvním rokem vlády to stouplo a v posledním roce zase přímé zahraniční investice dělají asi 4,187 eh, eh, amerických dolarů. A už letos už to bylo E, více než za celý předchozí rok. Neboli přímé zahraniční investice opravdu e, vykazují e, stoupající trend. A když se podíváme na investice Evropské unie k nám, tak zase je to většinou ropa, plyn, těžební průmysl, výroba, pak také pro Evropskou unii jsou investice do Myanmaru významné. Tady zase máme porovnání mezi roky 2000 11 až 14 vidíme, že to stouplo, čili přímé zahraniční investice k HDP 7,5% a růst HNB 8,7% a význam, víz víz vývoz stoupl na 8,97 miliard, dovoz na 9,6 miliard dolarů, tele eh, eh, hustota za tři roky stoupla, teď je to 18 a elektrifikace stoupla na 32%, což je zase velký rozdíl proti tomu, co jsem ukazoval na tom prvním slajdu. Čili vidíme, za tři a půl roky došlo k velkému pokroku. Takže eh, vidíme, že k nám investují mnohé státy, zejména azijské, jako je Čína a Indie, ale eh, také máme dohodu o investicích eh, s Izraelem a teď bych vám chtěl vysvětlit důvod, proč potřebujeme, aby Evropská unie u nás více e, investovala. My nejenom podporujeme investice jako takové, ale kvalitní investice, což znamená investice, které se zaměřují na odpovědné podnikatelské chování. Potřebujeme e, převody technologií, zaostáváme za jinými státy, chceme se rozvíjet a bez získání příslušných technologií by to bylo moc těžké, abychom mohli zajistit další hospodářský rozvoj naší země. Také si chcem, představujeme eh, diversifikaci, čili přáli bychom si, abychom se nemuseli spolehat jenom na eh, investice z jedné země. Chceme, aby k nám přicházelo více zemí a Evropská unie nám poskytla už velkou pomoc a dostáváme velkou podporu pro rozvoj, ale nám teď jde o to, aby Evropská unie investovala, což by bylo vzájemně prospěšné pro investory a hostitelskou zemi. Proto se teď na to připravujeme a naše vláda eh, chce zahájit vyjednávání s Evropskou unii o ochraně investic. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Velmi konkrétní a obsažné. Eh, tak nyní eh, je mi eh, velkým potěšením přivítat našeho dalšího dnešního řečníka, kterým je pan Turnell z Univerzity v Sydney. A poté paní Stothard z Mezinárodní federace pro lidská práva. Tím získáme dva rozdílné pohledy, tedy pohled z univerzitní sféry a pohled nevládní organizace na otázky investiční činnosti v Myanmaru. Pan Turneu. Děkuji, pane předsedo, za milé uvedení a také děkuji Evropskému parlamentu, že mi pozvala ze Sydney. Věřím, že veškeré nekoherentnosti budou příčnedy jetlagu a ničemu jinému. Tématem jeho vystoupení je, je vlastně přeznamenáno vystoupením Ansong Suči včera, kde vlast, což zde také zaznělo. A já cituji, mezinárodní společenství by nejlépe pomohlo procesu reformem uznáním situace v armě za takovou, jaká je a ne a za takovou, jakou si přejeme a ne situaci, která bude mít eh, dobrý konec. A já chci říci, že toto téma je také otázkou, která je ústřední pro reformy v Barmě. Mezi reformátory je rozšířený názor, který zde přednesu a je to názor v této skupině a asi nezastupuje e, tedy pohled z Austrálie. Kontext, o kterém budu hovořit, je ekonomika a je to kontext roku 2014. Není to kontext roku 2012, kdy zde panoval velký optimismus a také určité překvapení, pokud jde o spuštění reform. Když hovořím o reformách a podíváme se na reformy, jakým způsobem byly realizovány, protože je to klíčová otázka, tedy které reformy vlastně byly příčinou toho nadšení v roce 2012. A klíčové, za prvé změny v směného kurzu. Mnoho účastníků si vzpomene, že režim vlastně byl stálý pevný kurz 7 džedů k jednomu dolaru a tržní eh, směný kurz byl asi tisíc žedů k jednomu dolaru, takže to byl velký eh, rozptyl a vážnou dimenzí také bylo, a to je také symbolické pro ekonomický chaos tohoto období, že to byl také nástroj, skrze nějž eh, vlastně docházelo k vyvlastňování zemědělců, kdy se prostě se promítaly výnosy státních podniků podle starého směného kurzu. A první krok, kdy se začala věnovat pozornost procesu reform v Barmě, bylo tedy změna směného kurzu. A za prvé tedy směný kurz, za druhé zákon o zahraničních investicích, o tom jsme také hovořili. A za třetí, podobné zákony, které se týkají zvláštních ekonomických zón. Za čtvrté, centrální banka, nový zákon, který byl eh, tedy byla uzákona nezávislost centrální eh, banky a další podpůrné zákony pro cestovní ruch. A o tom jsme také již částečně hovořili. Takže po těchto reformách eh, v roce 2011-2012 většina byla spuštěna za tedy vlády Nang Sena a vzniklo velké očekávání. A přestali jsme věnovat pozornost vývoji. Barmská ekonomika se otevřela podnikání, ekonomika byla stabilizována a vznikl konsenzus o situaci v Barmě. A tady tvrdím, že tento koncensus byl předčasný a když se podíváme na realizaci reform, které vyvolaly velké nadšení optimismus, tak je třeba spochybnit některá tvrzení a přesvědčení. Argumentuji, že v roce 2014 proces reform je povrchní, úzký, neúplný a vlastně končící to reformní program, který skutečně řeší ekonomické problémy Barmy, které pramení z vlády, která úzce kontroluje ekonomiku země. Barma nemá ani v roce 2014 skutečnou tržní ekonomiku vyplývající z majetkových práv a dalších práv, ale je to stále přímo řízená příkazová ekonomika, vyplývající z koncesí a povolení oproti omezením státu. A v tomto kontextu tvrdím, že reformy, které by nastěny v minulých letech, jsou vlastně pouze uvolnění a uvolnění oproti systému restrikce a ne skutečné liberální ekonomické reformy, které bychom si my přáli. A také budu tvrdit, že tato, tyto rozšířené koncese a povolení do značné míry, ale byly poskytnuty takzvanými eh, stínovými firmami, které dominují ekonomiku. A ty v, v převládající míře eh, vlastně profitují v eh, kruhům, které jsou blízké vládnoucím kruhům. A pokud je o realizaci poměrně neúplných a povrchních reform, stejné tedy zpřátelené firmy vlastně e, jsou spojeny s těmito zájmy. To znamená, že státní rozhodování je do značné míry e, v, e, v rukou těchto zájmů. A snaha, a je tu snaha tedy o zachování tohoto systému a jeden přítel používá formulaci pro Barmu, že snad to, co probíhá v zemi v současnosti, je putinizace ekonomiky. A je to celá řada příkladů, ale nedávný příklad byl rozhodnutí umožnit zahraničním bankám, aby pronikly do Barmy a bylo oznámeno před několika týdny, že devět bank získá povolení pro eh, provozování. Žádné banky nejsou z EU, je tam jedna australská banka, většinou azijské banky. A situace zde je s takovým okénkem do skutečné situace, protože ty pravomoci zahraničních bank jsou velmi úzké. Mohou pouze půjčovat za, cizincům a zahraničním firmám. Mohou půjčovat pouze v cizí měně. Mohou se uh, pouštět do velkoobchodních eh, aktivit a nikoli do drobného bankovnictví. A čelí tedy příliš svazujícím předpisům. A kapitál je velmi vzácný. V, a ty skupiny, které mají kapitál, to jsou zase ty zpřátelené podniky, o kterých jsem hovořil. Takže vlastně bankovnictví je mikrokosmem celé situace. A to byla přejitost eh, pro vytvoření eh, hospodářské soutěže. A jak víte, finanční sektor není cílem samo sobě, má vlastně umnožňovat podnikání a vypuštění právě této oblasti je vážným problémem nad rámec té ztracené příležitosti pro moderní, moderní banky, které my zde známe. Kromě toho bych také chtěl říci, že reformy, které zatím proběhly a které byly uvedeny, se nepromítly do praxe a nesplnili ty přísliby, které existovaly v roce 2017. Změna kurzu. To byla příležitost pro vlastně vyřešení otázku veřejných účtů, ale vlastně se tak vůbec nestalo. Vůbec eh, to vyvlastňování nevymizelo a a to se projevuje zejména v ropném a e, průmyslu a v průmyslu plynu. A když se podíváme do účtů, které byly zveřejněny, tak 40% příjmů z plynu stále nejsou ve veřejných účtech. A to je velmi vážné, protože slyšíme hovory o fiskální reformě, o odpovědnosti, transparentnosti a podobně. Ale když máte situaci, kde 40% hlavního zdroje výnosu vlády nejsou v účetních knihách, tak eh, to skutečně znamená, že tedy realita je úplně jiná. A pokud se podíváme na zahraniční investice, jsou tu pozitivní příklady eh, v oblasti obchodu, výroby, ale ten globální pohled se týká zejména těžby těžebního průmyslu. A tam nedochází k rozvoji výrobního sektoru, zpracovatelského průmyslu jako jinde v Jihovní Vojenské výdaje klesly a je uváděno, že je to vlastně určitá, určitý podíl celkových státních výdajů. Ale některé příjmy jsou v, podle nového směnového kurzu a když se na rozsah eh, rozpočtu, vlastně ten, eh, ten poměr vojenských výdajů poklesl a když se na eh, výdaje v absolutních číslech, tak došlo k nárůstu. Tak v posledních dvou letech výdaj, došlo k nárůstu vojenských výdajů o 11%, tedy a vojenské výdaje tedy oproti tomu klesly. Tedy Nicméně armáda má klíčové, klíčové postavení, zejména z fiskálního hlediska. A další reforma je tímto omezována. Centrální banka je nezávislá nominálně, ale fiskální systém není rozvinut a lidé překračují příjmy takže musí, centrální banka financuje deficit vlády a ve skutečnosti ta centrální banka vůbec není nezávislá. Kromě toho poslední oblast zemědělství. A samozřejmě zemědělství je klíčové. Zemědělství představuje vlastně obživu 70% populace. A co se stalo v zemědělství? Eh, chci tvrdit, že nedošlo k vážným reformám v zemědělství. A barmští zemědělci stále nemají základní ekonomické svobody, tedy kdy a jak eh, produkovat, nemají právo k půdě, kde působí. A ekonomické okolnosti většinové eh, populace jsou horší, eh, než před, byly, před spuštěným reformem. Konečně ekonomické reformy v Barmě proběhly. O tom nejsou pochybnosti, je to vidět na ulicích Rangunu. Ale sotva se dotkli základních ekonomických těžebních institucí, které eh, dlouhodobě eh, vlastně eh, podmiňují vývoj v bavně a je třeba, aby došlo ke skutečným inkluzivním reformám a takové instituce, aby měly majetková práva a by poskytly alespoň náznak státního právního státu, tak takové reformy zatím tedy v Barmě neproběhly. No. Děkuji. A nyní paní Stothard. Děkuji za pozvání a děkuji za to, že organizujete toto důležité slyšení, zejména v tomto velice kritickém období eh, historie Barmy. K tomu, co už právě řekl Sean Turnell, bych chtěla říci, že musíme zachovávat realistický postoj k vývoji lidských práv v zemi za letošní rok. Mám tady publikaci, která je vám k dispozici u vchodu a která mapuje pokrok v kontextu usnesení generál, valného zhromaždění OSN z loňského roku. V roce 2014 se zvýšil Eh, nárůst eh, politicky motivovaných zadržení a je nejvyšší od nástupu současné vlády. Ehm, eh, těm mediálním reformám se velice gratulovalo a aplaudovalo minulý rok, ale v letošním roce téměř 20 pracovníků médií, včetně vlastníků médií a novinářů, bylo odsouzeno a uvězněno pouze za letošní rok. A v minulém měsíci byl jeden novinář zabit v držení. Eh, jednou z velkých výzev v tuto chvíli pokud jde o lidskoprávní situaci, která se protíná s podnikatelskými aktivitami, to je problém uchvacování půdy a konfiskace půdy, který vytváří čím dál více chudoby a zvyšuje pravděpodobnost konfliktů v terénu, a to zejména v nekonfliktních oblastech a těch nejchudších oblastech. Reformy příliš neřešily beztrestnost, nedochází nedocházelo k prevenci tohoto problému a nedošlo k žádnému pokroku v oblasti právního státu, respektive jeho neexistence, což také podtrhuje negativní dopady uchvacování půdy a konfiskace půdy. V tuto chvíli e, zákony stále ještě nejsou férové a jsou rovné zacházení. E, administrativa a vymáhání práva e, není nestraná. Tento, tato absence právního státu vytváří situaci, kdy zemědělci nejsou schopni bránit svůj majetek, případně se od soudního systému dočkat odškodnění. A proto e, sílí trend, že zemědělci se uchylují k násilí, aby bránili svůj majetek před uchvácením. Většinou se říká, že lidskoprávní aktivisté jsou eh, trošku moc negativní, tak já vám řeknu jedno eh, pozitivum eh, z, z pozemkové oblasti Tynala To je osvědčený postup, protože nikdo při něm nebyl zabit. Podle této dohody Tylava lidé, kteří byli násilně vysídleni, dostali nové ubytování, nové domovy. Nicméně, když se podíváte na na ten obrázek, tak ty nové domy jsou hodně malé. V podstatě tento sál by, nebo do tohoto sálu by se vešlo šest takovýchto eh, nových domů a jsou až tak nekvalitní, že nemají ani odvod vody a během dešťů se v nich drží voda, eh, což eh, zvyšuje riziko chorob přenášených komáry. Takže staří lidé a děti jsou velice náchylní nemocem v těchto nových eh, domech. Eh, násilně vysídleným byly poskytnuty pracovní místa v zvláštních ekonomických zónách. Bohužel ale eh, denní plat činí 4 eura, 4 tisíce četů, nicméně denní náklady na dopravu jsou 4 eura 50, 4 500 jetů, takže lidé prodělávají na tom, že pracují. Vypukají eh, stále nové konflikty. Eh, válka v Kačinu a severním Šanu trvá už čtvrtý rok a 120 eh, tisíc vnitřně vysídlených osob čelí obstrukcím v získávání pomoci a to zejména poblíž čínské hranice, která je velice blízko také tibetské náhorní plošiny. Násilí vůči ženám a e, cílení na e, civilní e, budovy, jako jsou školy a kliniky, jsou běžnou vojenskou taktikou. Je důležité si uvědomit, že ta válka vznikla kvůli jistému vodohospodářskému projektu v té oblasti. Současný stav investic v Barmě. Situace před genocidou, tedy ta předgenocidní situace, protože tak mi tu situaci popisu, popsala ECO a další eh, humanitární organizace jako genocidu. Takže situace eh, před genocidou se zintenzivnila eh, rakinským akčním plánem, který obsahoval trvalou segregaci muslimů a vyžádal si zadržení téměř jednoho milionu rohingů na neomezenou dobu v táborech. A pouze 10 Eh, Rohingů dostanou eh, naturalizované občanství, což je občanství druhé kategorie s omezenými politickými a sociálními právy. Eh, většina těch násilností a zvěrstev tedy míří právě proti Rohingům a vidíme tady vzorec. Toto, je, to, je to vlastně prostředek, jak vyčistit půdu a získat ji pro rozvojové projekty. Po mnoha desetiletích konfliktů nastal eh, tedy mír a v těch postkonfliktních státech dochází eh, v posledních dvou měsících k dalším bojím, zejména ve státech Mon a Karen. Takže i tam, eh, kde vznikla úspěšná mírová dohoda, vypukají nové konflikty, které se týkají zejména přístupu k půdě a přírodním zdrojům a přístupu k spravedlnosti. E, tady vidíme mapu, kde jsou vyznačena ta kritická místa, ty kritické e, oblasti, e, kde dochází k protirohinským a protimuslimským zvěrstvům což se velice výhodně pojí s konfiskací půdy pro developerské projekty. Rohingové se pokládají, nebo jsou považováni za jedno, jeden z nejperzekuovanějších národů na světě. A nyní e, tyto praktiky zaměřené proti ním se odrážejí i v státní legislativě, e, která se bude vztahovat na všechny muslimy a možná i další nebudhistické e, etnické menšiny to se týká také eh, balíčku čtyř zákonů, který eh, se nazývá zákon na ochranu národa a rasy a spočívá v kriminalizaci sňatků osob s různou vírou, eh, uvalování porodní, no, kontroly porodnosti na nebudhisty, de facto tedy snížení oficiálního počtu povolených dětí u muslimských osob a také je tu omezení eh, poligamie a eh, možnosti eh, konverze. V podstatě tady jde tedy o rozšíření toho, co se často popisuje jako situace apartheidu. Eh, zahraniční investoři a společnosti už jsou nyní pod tlakem, tlačí se na ně, aby diskriminovali eh, muslimy. A potenciální investoři už si u mě stěžovali, že můžou si dělat, co chtějí, ale pouze pokud nezaměstnávají muslimy a pokud neuzavírají smlouvy s firmami, které vlastní muslimové. Takže když se zamyslíme nad motivací, eh, kterou eh, by měl, kterou, má, eh, kterou mají investice a pomoc. Je zapotřebí snížit násilí v Barmě a posunout ji směrem k politickému a ekonomickému přechodu. Mnoho z těch faktorů, které činí z této země velice rizikovou a kontroverzní oblast pro ekonomické aktivity. Tyto faktory stále trvají a v některých ohledech se za posledních pár měsíců značně zhoršily nedostatek, eh, absence legislativních a institucionálních reform eh, vede k tomu, že eh, ekonomické investice ještě posilují nebezpečí sexuálního násilí, vysídlování osob, devastace životního prostředí a také ničení živobytí, což je důvod ke znepokojení zvláště vzhledem k tomu, že celkově se situace v Barmě eh, chápe poněkud jinak, než jak vypadá realita. Mnoho lidí v zemi nyní zjišťuje, že otevírání prostoru zahraničním obchodníkům a zahraničním eh, investorům je hrozbou pro jejich lidská práva a jejich živobytí. To je poměrně alarmující, zejména když spolupracuji s organizacemi, s místními organizacemi a s komunitami, které e, působí v konfliktních a postkonfliktních situacích. Jedním z pozitivních kroků vpřed je e, kandidatura Barmy do IATA, e, což je iniciativa za transparentnost průmyslu. A tato kandidatura odhalila v minulých měsících, že neexistuje transparentnost, zákony jsou slabé a šikana občanské společnosti, e, která se angažuje v těchto procesech o EITI, e, stále pokračuje. Nyní tedy hovoříme o tom, zda je na čase investovat do Myanmaru. A e, já si myslím, že je velice důležité mít na paměti, že musíme investovat e, především do toho, aby nejprve došlo k reformám. E, jestliže nedojde k reformám, které eh, by odstranili beztrestnost a zajistili eh, právní stát eh, a zejména potom ochranu majetkových práv jednotlivců, komunit a firem, tak potom společnosti z Evropy čelí riziku, že se, že, že, že budou zataženy do závažných mezinárodních zločinů. Budou to firmy, eh, které, eh, kterým se bude velice těžko dodržovat jejich vlastní firemní politika eh, v oblasti lidských práv. A tyto firmy možná také zjistí, že ta nebezpečí, nebezpečí pro jejich budoucí zisky eh, je poměrně vysoké, protože eh, pokud barma neprovede reformy, které potřebuje, může se, mohou se tyto firmy ocitnout před soudem a budou muset eh, platit za to, že do barmy takto vtrhly v podstatě bez rozmyslu a bez úvahami nad tamní realitou. Děkuji vám. Nyní eh, otevírám diskuzi. Poslanci mohou pokládat otázky. Ska. Mnohokrát děkuji. To byly tři mimořádně zajímavé prezentace. Mnohokrát děkuji že jste sem tak daleko jeli, abyste s námi strávili to dopoledne. Mám několik otázek ale eh, asi ještě to bude souvisit i s druhým panelem, protože tam bude ještě zástupce komise, protože by nás taky moc zajímalo, jak vidí komise eh, spojení mezi dohodou o investicích a situací lidských práv přímo v té zemi. A také by nás zajímalo z hlediska komise, jak eh, my, jakožto Evropská unie, řešíme situaci lidských práv. Například týká se to Rohingu. Musíme řešit na jedné jedné straně humanitární krizi, ale na druhé straně, když poskytujeme finanční prostředky, pak vlastně jakoby tu situaci legitimizujeme. To mě bude zajímat později. Ale teď k panelistům. Pan ten, pana Terno by mě zajímalo se dozvědět, co si myslíte když se podíváte na konkrétní dohodu o investicích a za předpokladu, že to bude taková ta obvyklá dohoda, jaké máme třeba s Kanadou, a se vš- že tam budou všechny příslušná ustanovení. Jak si myslíte, že to změní konkrétní situaci v Myanmaru a v tamnějším hospodářství? A jak to může ovlivnit situaci lidských práv z vašeho hlediska? s ohledem na možnost investorů žalovat vládu, pokud bude legislativa taková, která by snižovala eh, zisky, nebo jakkoliv se toto ustanovení chápe. Čili to by bylo zajímavé. Pak eh, jsem také eh, získala dojem, že už je určitá korelace mezi cizími zahraničními investicemi a ochranou lidských práv. Jak se to politicky vykládá? Čili zahraniční investice a do hospodářství, zda to má přednost před lidskými právy. A, a také mě zajímá, zda si myslíte, protože bohužel jak se zdá, tady není žádný zástupce Myanmaru ve druhém panelu, ale zajímalo by mě slyšet od zástupce ministerstva Zda si myslí, že ta nabídka komise je adekvátní, nebo zda vy máte vlastní návrh nebo představu, jak by ta dohoda o investicích měla vypadat. A zda by to mělo být raději co nejrychleji, nebo to zlepšit. Čili jak je ta dohoda o investicích vázána na e, celkovou hospodářskou situaci a situaci lidských práv, David? Já bych chtěl navázat na ten poslední bod. Já bych rád slyšel zástupce Myanmaru, jak si představujete, že ta dohoda o investicích bude stimulovat e, Eh, evropské podniky k investicím do Myanmaru. A zda to zase změní nějak podstata těch investic, zda to bude jiný druh podniku. A myslím si, že ode všech bych rád slyšel něco více o eh, té návrhu komise k investicím má to chránit. Říká se, že eh, má být ochráněn také ehm, eh, sociální dopad. Pan Tano to sice úplně neřekl, ale možná, že by se mělo jednat o to, aby se více chránili zájmy přímo barman, eh, lidí v barmě. A zda jsou tady nějaké obavy ohledně lidských práv. Jestliže, když komise tedy eh, posuzuje návrhy na investice v Měnbu tak Myanmarská komise. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě jsem ráda, že eh, vojenský režim skončil, ale zároveň je jasné, že ještě je třeba udělat hodně práce a že pořád čekáme na celostátní příměří, po kterém budou následovat politická vyjednávání. Je to hodně křehká situace. Chápu, že jsou vítané investice do Myanmaru, ale je na místě být mimořádně opatrní. Proto mě zajímá, jak Myanmar zajistí, aby budoucí politika v zájmu etnických menšin měla stejný podíl na ekonomice, aby to, protože zdá se, že ISDS upřednostňuje zahraniční investory oproti místním. Hlavně proto, že Eh, ty menšiny, o kterých mluvím, žijí právě v oblastech, které jsou na přírodní zdroje bohaté. Děkuji. A teď eh, budou mít možnost eh, řečníci stručně odpovědět. Ne, promiňte, já jsem si vás nevšimla. Já jsem trošku znepokojen na, s, tou, s tou prezentací, která tady byla, zejména co se říkalo o menšinách. Myslím si, že e, obchodní dohoda s jakoukoliv zemí, kterou e, uzavíráme, by se měla uzavírat velice opatrně. Vždycky bychom měli trvat na dodržování lidských práv, svobodě projevu, svobodě náboženství a pokud je o obchod s Myanmarem, pak e, tohle všechno se musí vyřešit dřív, než uzavřeme jakoukoliv obchodní dohodu. Myslím si, že je to situace podobná jako s Jižní Afrikou, že Myanmar by měl být takovým státem vyvrhalem, dokud tedy nevyřeší určité Eh, eh, problémy. Tady se mluví o populační kontrole, o kontrole porodnosti, jak je to, příše, jak je to vůbec možné. Eh, my tady v Evropě hovoříme o lidských právech a důstojnosti. Jak vůbec můžeme uvažovat o podnikání v takovéto zemi? Dokud to všechno neudělají pořádně a nebudou mít reformy, neměli bychom vstupovat v žádnou dohodu. A teď umožním řečníkům, aby odpověděli. Thank you, Thank you so much. Děkuji, pane předsedo. Za prvé otázky. Hlavní důvod, proč chceme mít investiční dohodu s EU, a jako součást prezentace jsem jasně řekl, že nechceme se spolehnout jenom na, některé, na některých zemích, ale chceme diverzifikovat naše podniku, podnikání a investice v zemi. A Přizvání investic EU do Myanmaru je pro nás velmi důležité, abychom zajistili, že budou tyto investice z EU plně ochráněny. A to je stanovisko naší vlády pro zahájení jednání o podpisu dohody o ochraně investic. Tam se vychází z rovného a spravedlivého zacházení. A to je také jeden z našich pohledů. To je základní pohled tedy naší vlády. A zřetel na sociální dopady. Kdykoliv my přijímáme takový návrh, tak vláda vlastně vychází z, z podnětu dvou důležitých institucí. Ministerstva pro ochranu životního prostředí a lesnictví. A toto ministerstvo bude ověřovat případný negativní dopad na životní prostředí. A také žádáme o souhlas regionálních orgánů, zda vznikne negativní sociální dopad na místní společenství či ne. Tedy se souhlasem Ministerstva pro ochranu životního prostředí a lesnictví. A tato investice, poměr, tato instituce je poměrně nedávná. A v roce 2013 jsme zahájili právě tento mechanismus ověřování, abychom zajistili, že investice nebudou mít žádný negativní dopad na naši společnost a na životní prostředí. A jednotlivé rezorty, která jsou relevantní, vždy eh, ověřují příslušné investice a také vlastně navštíví lokalitu, kde by měla investice proběhnout a zkoumají s místními orgány, aby příslušné investice byly přijatelné a my zajišťujeme, aby tyto investice neměly negativní dopad na společnost. Pane Tunel, pokud je o první otázku, pozitivní dopad eh, investic, které přijdou či nepřijdou. Moje hlavní obava je, že to prostředí, kdy domácí institucionální rámec je takový, že eh, může tedy zneužít investice a eh, já se zajímám o Myanmar a co tam probíhá a mě zajímá, nakolik ty investice budou využity. A podíváme se na jihovýchodní Asii a to je standardní model, kdy investice vlastně umožnily růst v těchto zemích a může to být velmi pozitivní tedy záležitost, ale co může nejlep, nejvíce přispět uvnitř Barmy tomuto výsledku? Má kritika je, je nedostatek institucí, které by umožnily optimální využití těchto investic. Druhá otázka. Myslím, protekcionistický eh, vlastně eh, současný trend. To je, ředitel in, zprávy investiční společnosti patří k tomu nejlepšímu v Barmě a snaží se o prosazování správných eh, zásad. Ale ministerstvo národního plánování vlastně je někde úplně jinde. A tam je ten příběh úplně jiný. A paní Stodhart, děkuji. Já myslím, že jedna z otázek skutečně eh, souvisí eh, s politickou konzistentností Evropy. Zda je eh, demokratické zásady a závazky týkající se státní zprávy zda jsou v souladu s tím, jakým způsobem poskytovaná ekonomická pomoc a investice. Já jsem měl zajímavé jednání s, eh, s eh, osobami, které připravují dohodu o ochraně eh, investic a je tam standardní lidskoprávní ustanovení. My skutečně potřebujeme podrobné a komplexní ustanovení nejen proto, abychom chránili osoby v té zemi, ale abychom chránili i samotné podniky, protože jak chráníte svůj podnik, aby nebyl poškozen, protože odmítnou diskriminaci muslimů, protože odmítnou porušování lidských práv. To je důležitá otázka. A pokud jde o politické prostředí, to, to co vidíme, je očekávání, že Evropa a další klíčoví hráči budou připraveni investovat, podnikat a poskytnou pouze velmi formální vlastně ohlas obavám o lidská práva. A zabývají se tím orgány v Barmě i v jeho východní A víte, Evropané, oni musí mluvit o lidských právech, ale pokud necháme se pravit, tak vlastně vše bude probíhat jako obvykle. A prezident Tencent řekl v Miláně na foru Asie Evropa prosazoval eh, investice a on se snažil vlastně odrazovat Evropskou unii. A snažil se o to, aby nedošlo ke, k ověřování situace lidských práv skrze usnesení eh, Rady bezpečnosti OSN. Takže musíme být eh, opatrní. Máme tu pa, pana On který vlastně byl vojákem a nyní se stal eh, členem investiční komise v Myanmaru a prosazuje pozitivní věci ale situace v terénu tomu neodpovídá. A já mám řadu studentů, kteří působí Eh, v terénu s komunitami, které byly postiženy v oblasti životního prostředí, porušováním lidských práv eh, a souvisejícím zachvacováním půdy a místní společenství se snaží, eh, se snaží uplatňovat místní zákony, aby chránili svá práva a svůj majetek a ti jsou pro následování právě za prosazování těchto zásad. Snaží se prosazovat vnitrostátní předpisy. A proto e, vlastně ochránce lidských práv Joe byl po 13. odsouzen do vězení od června, protože veřejně hovořil proti zachvacování půdy a proč některé rozsudky pro místní společenství byla ignorována a nebyla vynucována. Takže skutečně musíme být velmi opatrní a musíme se logicky zabývat realitou a fakty a neměli bychom být unášeni krásnou retorikou. Děkuji. Děkuji, tím se dostáváme k eh, druhému kolu dnešního slyšení. Teď nám půjde spíše o evropskou perspektivu. Jak odpovědně a udržitelně investovat eh, v, Barmě, v Myanmaru. Máme tu čtyři krátké prezentace eh, z oblasti ekonomiky, odborů a také Evropské komise. Nejprve je na řadě pan Pelman, který zastupuje malou textilní firmu, eh, která působí v tamním regionu. Vážení poslanci, eh, děkuji vám, eh, dámy a pánové, děkuji tomuto výboru eh, za pozvání na toto slyšení. Jsem tu pozván jako člen z, z Asociace zahraničního obchodu, která zastupuje evropský maloobchodní sektor, abych tady ukázal příklad toho, jak malý a střední podnik provozuje podnikatelskou činnost v Myanmaru. Moje společnost Paul Group, která sídlí v Nizozemí, vyrábí kožené bundy eh, a další oděvy v Číně, Větnamu a Myanmaru. My máme eh, tedy certifikát SA8000 a zaměstnáváme 550 lidí. Jakožto společnost si uvědomujeme potenciál eh, Myanmaru a jeho politických změn směrem k demokratičtějšímu systému. Začali jsme zkoumat příležitosti a rizika spojená s investicemi do Myanmaru. V roce 2013 eh, jsme začali nakupovat od místních myanmarských výrobců pro evropské zákazníky. Poskytuje Poskytujeme jim podporu v oblasti managementu, techniky a e, společenské odpovědnosti. E, ta země se rozvíjí velice rychle, nicméně stále narážíme na obchodní překážky. E, ty se dělí do třech hlavních skupin. Politické překážky, podnikatelské překážky a právní překážky. K těm politickým a sociálním překážkám. Vzhledem k předchozím prezentacím dnešního dopoledne budu stručný a omezím se pouze na konstatování, že aby podniky mohly mohli investovat a prosperovat, potřebují stabilní, eh, spolehlivé a předvídatelné eh, prostředí. Eh, bohužel ta současná politická nejistota vzhledem k nadcházejícím volbám a etnické nepokoje stále investory odrazují. Existují vážné obavy ohledně udržitelnosti, protože standardy společenské odpovědnosti firm jsou velice nízké a také společnost riskuje ztrátu reputace vlivem důkazem nízkých pracovních standardů. K těm podnikatelským překážkám. Většina z nich je běžná v rozvojových zemích. Myanmarské úřady se snaží zlepšit situaci, ale problémů je stále mnoho. Letos na jaře e, průzkum Světové banky konstatoval, že reformy investičního klimatu v Myanmaru e, jsou naléhavě nutné, zejména e, v oblasti financí, pozemků, elektřiny a pracovní kvalifikace. Tak, aby vznikla vzniklo férové a transparentní podnikatelské prostředí, kde by mohly podniky vytvářet pracovní místa a růst. Tam vám některé příklady takových překážek. Velkou překážkou je přístup k půdě. Nerealistický a spekulativní trh tady zřídilo malé množství e, podnikatelů, e, kteří se těší e, omezen, tedy těší se speciálním znalostem ohledně přidělování půdy. Eh, také Myanmar má velice slabou infrastrukturu. Z centra eh, Rangunu do průmyslového města na hranici města, do průmyslového areálu na hranici města se cestuje dvě hodiny, přestože je to pouze 20 kilometrů. Eh, také je velice nespolehlivé internetové připojení, často dochází k výpadkům elektrického proudu, špatná je situace silnic. Transparentní finanční systémy, které by to zlepšily, také neexistují, protože je těžké získat úvěr a nejsou tu k dispozici normálně finanční eh, produkty. Eh, internetový banking eh, tu k dispozici je, nicméně začíná fungovat po čtyřech až osmi měsících a transakce v zahraniční měně jsou velice těžké. Je vel, jsou velké nedostatky v kvalifikaci pracovníků a managementem na střední úrovni. Produktivita Produktivita je velice nízká v místních eh, továrnách ve srovnání s ostatními sousedními zeměmi. Eh, neexistuje žádný místní dodávkový řetězec, takže všechny komponenty se musí dovážit, eh, dovážet, což vytváří dlouhé čekací doby a byrokratické překážky. Rovné hřiště neexistuje, protože azijští výrobci často investují s podporou místní vlády. Pak jsou tu právní překážky. Implementují se nové zákony ale zůstávají v platnosti ty staré, což vytváří zmatky a e, špatné výklady. Často chybí ten správný soudní rámec, anebo si e, zákony vzájemně protiřečí. Místní zákony jsou zastaralé a neodpovídají mezinárodním standardem. Tam, kde ty zákony e, jsou v souladu mezi, mezi, s mezinárodními standardy, existuje velká propast mezi zněním zákona a jeho implementací. Několik příkladů. Založit společnost v Singapuru trvá pár dnů a v Myanmaru to může trvat až 6 měsíců příliš mnoho různých státních úřadů a oddělení eh, se do toho procesu zapojuje. Po registraci společnosti stále ještě nemůžete zahájit provoz, protože vaši licenci eh, může, mohou odmítnout nebo pozdržet, aby ochránili místní zájmy. Právní ochrana v tomto nevyzrálém právním systému je velice slabá. Je těžké dočkat se férové arbitráže u soudu, eh, protože většinou soudy straní těm místním stranám. A také tady může stále docházet k místním eh, eh, interferencím. A implementace je velice složitá bez rámce, který by mohl podporovat eh, jaksi uznávání e, zahraničních arbitráží. E, Zákonník práce je velice zmatečný. V současnosti platí asi 19 zákonů, ale ty jsou často velice nejasné a vzájemně si protiřečí v mnoha bodech. E, od, úřady odpovídají na otázky velice nekonzistentně a i subjekty jako ILO nebo MGMA mají problémy se získáním jasné odpovědi. Úřady berou velice vážně problém dětské práce a byl zvýšen, byla zvýšena minimální mzda. Nicméně je velice těžké ověřit skutečný věk požadavek pracovníka. Bez ohledu na všechny tyto problémy eh, je eh, Myanmar eh, potenciálem pro evropský růst, no, pro evropské vyhlídky a spolupráce by byla prospěšná politicky, sociálně i komerčně jak pro Myanmar, tak pro Evropskou unii. Musíme proto ale nejprve nastavit správné podmínky. Výhody, které očekáváme od dohody o ochraně investic, by byly v tom, že firmy by se cítily dostatečně chráněné a podporované ve svých investicích, že by existoval základ pro arbitrážní soud na základě mezinárodního práva eh, v zemích, jako je Singapur eh, Vznikne tak rovnější hřiště pro evropské firmy a nový a potenciálně zdravý trh se zdroji by vznikl pro evropské firmy a také by tady vzniklo odbytiště pro eh, evropské produkty a služby. Je ovšem eh, problémem, že některé z těchto potenciálních výhod by, trvaly, eh, by nebyly dostatečně zohledněny a eh, že evropští investoři by tu zaostávali za investory azijskými. Myanmar by z této dohody těžil, protože by mohl čekat dlouhodobější a komplexnější přístup od evropských biznisů a pro evropské investory by to byla pobídka do Myanmaru jít. A evropští čeští investoři by mohli mít značný pozitivní dopad na sociální a ekonomický e, vývoj země. E, závěrem bych chtěl doporučit Evropské unii, aby pracovala na bilaterální investiční dohodě, e, která by vytvořila právní a ekonomickou jistotu pro investory a usnadnila s, s projekty CSR v soukromém sektoru. Tato, důle, eh, tato dohoda je důležitá zejména vzhledem ke konkurenční nevýhodě evropských investorů vůči azijským výrobcům. Azijští výrobci eh, dominují na myanmarském trhu a já se obávám, že Evropa přijde o možnosti, pokud eh, tu dohodu nepodepíše brzy. Bilaterální dohoda nám poskytne rovnější hřiště. Doporučuji myanmarským úřadům, aby správně implementovali zákony a vytvořili mnohé mnohem rychlejší e, úřední systém e, pro investory, e, například prostřednictvím jednotného kontaktního místa pro pozemky, licence a tak dále. A pro začátek bych doporučil spuštění kvalifikačních programů tak, aby uspokojili potřeby investorů, protože bez kvalifikovaných pracovníků bude velice těžké vůbec zahájit jakýkoliv provoz. A konečně doporučuji Evropské unii, aby poskytla myanmarským úřadům podporu ve vytváření vytváření stabilního právního základu pro tyto investice a aby připravila rámec pro implementaci těchto zákonů. Protože správná implementace e, vdechne té dohodě život a pomůže evropským firmám a e, přinese do e, Myanmaru sociální a ekonomický rozvoj. Děkuji vám. Děkuji eh, za eh, vaše mnohé zkušenosti a doporučení z praxe a nyní dávám slovo Rolandu Verstappenovi, což je předseda eh, obchodního výboru Business Europe. Pane předsedo, pane Marcina, vážení kolegové, děkuji vám za to, že jste mě sem pozvali. Já teď hovořím v rámci Business Europe, jsem předsedou Mezinárodního výboru podnikání, takže my probíráme všechny podnikatelské a e, obchodní otázky, týká se to všech zemí na světě. Za druhé e, vám něco řeknu, jaký malý příběh. Pracuji totiž také v jednom podniku, je to Heineken, což je globální výrobce piva. A my teď právě e, na zelené louce stavíme pivovar v Myanmaru, takže možná vás budou zajímat naše dosavadní zkušenosti. Nejprve, o čem hovoříme v Business Europe? Určitě tu organizaci znáte, je složitá, má mnoho asociací. Proč Business Europe je přesvědčena, že od roku 2011 už je tady to dobře nastavené. Můj kolega řekl, že investiční dohoda je nejdůležitější a biznis výrobcím eh, eh, souhlasí protože je to důležitý politický signál. A doufám také, že prezident Obama a ostatní eh, na příštím, tý, tý příštím týdnu vyslou signál k tomu, aby investoři, stejně jako my, investovali v Myanmaru. Pochopitelně je tady mnoho problémů <clears throat> můžete tomu říkat překážky. Já bych tomu raději řekl výzvy, když si nasadí, když hovořím za Heineken. A teď většina z vás to asi ví, ale stejně bych vám to rád ještě řekl. Když eh, takový podnik, jako je náš, eh, hodnotí, zda v nějaké zemi bude nebo nebude investovat, tak má tři možnosti. První, že ta výzva a ty překážky jsou natolik obrovité, že si řekneme, že to moc vhodné není a radši počkáme. Druhá možnost je, že výzvy jsou natolik obrovské, že si říkáme, že se to stejně nikdy nevyřeší, tak to radši úplně necháme plavat. A poslední možnost je to, o čem se tady zmínil můj kolega ohledně malých a středních podniků, ale platí to i pro ty větší. My si totiž myslíme, že pokud je riziko zvládnutelné, že je lepší být u toho a snažit se utvářet nejenom podnikatelské prostředí, ale i regulatorní podmínky. E, moje firma byla, můj podnik byl v Myanmaru, e, před mnoha lety pak jsme tu zemi zase opustili v souvislosti s těmi tlaky, které tam byly. A my si myslíme, že teď eh, Myanmar se ubírá správnou cestou. A ehm, možná, že to je v rozporu s tím, co říkali kolegové. Vyjmenovali tady všechny ty výzvy, ovšem ty se jasné. První výzva je infrastruktura. Když stavíte například pivovar, tak potřebujete k tomu infrastrukturu, místní pracovní síly, vzdělání, dovednosti, kvalifikace. Když eh, se jdete do takové země, tak chcete být součástí místní komunity. To znamená, že pak musíme pomáhat, vzdělávat, zlepšovat kvalifikace místních, abychom je mohli najímat do práce. To je náš podnikatelský model a tak to dělá většina firm, které už dneska jsou v Myanmaru. Myslím si, že to je pozitivní přirozeně, že ty výzvy jsou obrovská a v investiční dohodě by Evropská unie určitě měla pomoci financovat vzdělávací programy. Měli bychom tam poslat lidi, aby spolupracovali s vládou a pomáhli vzdělávací střediska ustavovat. To je jasné. Jsou tady nějaké politiky vlády, které představují výzvu? Jistě, byrokracie. Můžu vám říct, že jsem byl mnohokrát v Indii. Indie je jedna z největších demokracií, jak někteří říkají, ale také největší byrokracie. Tudíž je plno zemí, kde mají obrovskou byrokracii. Dalo by se tvrdit, že tady v Bruselu tež existuje byrokracie, že, pane Lange? Eh, ten právní rámec není jasný, to je pravda, a my jsme se s tím snadno, my jsme se s tím hned setkali, když jsme budovali pivovar, finanční rámec, tady také je nestabilita, samozřejmě výměný kurz, to je velice důležitý a je málo úvěru na trhu, čili to je plno problémů. Politická rizika existují zajisté, ale my jsme tam. A dovolte mi, abych vás ujistil, že to není jediná pobítka pro eh, firmu, zda bude nebo nebude investovat, protože jinak bychom nebyli ani v Rusku, že? Musíme si to říct úplně na rovinu a v Rusku jsme. A problémy tam přirozeně máme. Samozřejmě, eh, když jsem byl v Myanmaru loni, já jsem tam byl dvakrát a děkuji vám, že jste sem přijel a měl jsem tu čest, že jsem se setkal s premiérem a s Aung San Suu Kyi. Je to nesmírně působivá dáma, která se mnou hovořila o lidských právech. Taky mi řekla, že jí nechutná pivo a řekla mi, prosím vás, zajistěte, aby moji lidé pili váš produkt, ale odpovědně. A já jsem mi ujistil, že se o to postaráme. Samozřejmě, že má pravdu, že ten proces tam ještě úplně není a bude i nadále eh, vyzývat eh, současnou vládu, to je úplně jasné. Teď mi dovolte, abych učinil rychlý přehled důvodů, proč Evropské společnosti musí zvažovat, vyhodnocovat eh, podnikatelská rizika a příležitosti. My to děláme dlouhodobě, z dlouhodobá hlediska. My jsme jedním z největších pivovarů nebo pivovarnických eh, společností v Ázii, kromě z eh, Číny a myslíme si, že Myanmar může být eh, ve stejné řadě jako Větnam a další země v příštích deseti letech z podnikatelského hlediska. Nás nezajímá, co se jenom, co se bude dít zítra nebo příští rok. Tato investiční dohoda je tedy klíčová. Já bych eh, řekl, pane Lange, že Evropská komise by měla utvořit eh, poradní radu mezi Evropskou unii a Myanmarem a to by bylo vynikající forum pro projednání všech těch problémů a výzev se zapojením i některých podniků. Proč je důležité, aby tam šly evropské podniky? Podívejte se, co dělá Čína. Ta investuje zhruba 14 miliard. Spojené státy 2 až 6, 200 až 600 málo. A Evropa také zatím investuje málo. Takže z konkurenčního hlediska viděno je zásadně důležité, aby evropské společnosti eh, se zajímali o Myanmar. Já, dlouho, já často hovořím s jinými podniky o Myanmaru, přirozeně já je nemůžu přesvědčit, oni si to musí vyhodnotit sami, ale aspoň to, podívejte se, kdo už tam je, General Electric, Coca-Cola je tam. Unilever je tam. Já cestuji po celém světě a spousta lidí mi říká, že Unilever je v popředí toho všeho, co, o čem mluvíme. Korporátní odpovědnost, spolupráce s místními komunitami, lidská práva, ale jsou v eh, Myanmaru stejně jako Pepsi Cola a další. Čili my říkáme ano, zhruba 100 milionů dolarů my tam investujeme a budeme tam vytvářet pracovní příležitosti. Budeme spolupracovat se zemědělci. Tímto způsobem je možné něco ovlivňovat a utvářet a ukázat eh, vládě, jak to dělá firma jako Heineken na jiných trzích a jak je možné vytvořit solidní podnikatelský rámec. Eh, chceme například eh, spolupracovat s rolníky, abychom mohli potom jejich rýži používat jako surovinu. Spolupracujeme na komunitárních projektech, kde nám o bezpečnost silničního provozu, o bezpečnou um, spotřebu i piva. Čili jiné pro, e, podniky možná mají jiné projekty, ale takhle to děláme my a tímto způsobem můžeme ovlivňovat a ukazovat, jak firmy můžou ovlivňovat podnikatelské, sociální i právní prostředí. Samozřejmě máme problémy, ale můžu vás ujistit, že v prvním kvartále příštím roce tam bude už náš pivovar, takže pokud budete v Myanmaru, budete vítáni. Děkuji, pane předsedo, a pravte patrně budete mít dotazy. Děkuji za působivý projev. A teď se přesouváme k odborům. Pan Jeffrey Folk, právní poradce, z Mezinárodní konference odborových svazů. Děkuji za pozvání, bych zde mohl svědčit. Toto slyšení přechází v pravou chvíli, kdy obchodní sankce byly odstraněny a došlo k výraznému nárůstu o zájem o investování na Myanmaru, jak ze strany Spojených států, Asie, Evropské unie. A není tajemství, proč je země atraktivní. Myanmar je považován za další místo pro nízkonákladové, nízkoplatové investiční příležitosti a Myanmar bude také soutěžit s Bangladeší, což je současný favorit a každý den přináší zprávy o výrobcích, kde stoupají mzdy v východní Asii a snaží se přesunout výrobu do Myanmaru a do rychle rostoucích promyslových zón v této zemi. Velké podniky, které zastupují různé obory, už oznámili svůj záměr investovat. Carlsberg Heineken, BAT, Core Ericsson, Philips, Statoil, Nestle, Mercedes-Benz a další. A tu mezinárodní odbory podporují eh, eh, eh, přitosti v oblasti zaměstnanosti, nárůst kvalifikace a zvýšení úrovně v oblasti zaměstnávání, ale pokud nedojde k, k soudržnosti v oblasti reform a bude třeba změnit i celý přístup k lidským právům. Není záruka, že kvalita zaměst... pracovních míst bude důstojná a budou dodržovány i pracovně právní e, vztahy a příslušná práva. E, a viděli jsme, že došlo k ústupu v oblasti lidských práv a vyvolává to otazníky. Také jste se vyskytli pochybnosti o e, průběhu reform. Nové odborářské zákony byly podepsány poprvé za době jednu z jedné generace, je to vítaný krok, ale tyto zákony eh, omezují eh, práva eh, zaměstnanců oproti mezinárodně, mezinárodním pracovním právním předpisům a vytváří překážky pro organizaci zaměstnanců a pracovníků na místní úrovni a to popírá mezinárodní pracovně právní normy a Radu pro eh, hospodářskou spolupráci v Myanmaru vedou vojáci a týká se eh, eh, cukerního průmyslu i ocelářství a nebylo možné ověřit, zda minimální počet pracovníků existuje pro vytvoření odboru. A pracovníci, i když se registrovali do odboru, nemohli vstoupit do odboru, protože Ministerstvo ob- obrany tvrdí, že to je mimo rámec eh, pracovně právních předpisů. Vláda stále neuznala federaci odborů Myanmaru a další odborové, odborová združení a zaměstnanci tedy nemají možnost, aby jejich hlas zazněl v sociálním dialogu. Když se a pracovní organizace neumožní efektivní zapojení eh, zaměst, eh, představitel jsou propouštěni a jsou kriminalizováni, pokud eh, nesouhlasí s dobrovolným odchodem z práce. A toto ještě vystupnalo tím, že arbitrážní soudy a soudy a rozhodnutí soudu jsou často ignorována a nedodržení příslušných arbitrážních rozhodnutí bylo rozmělněno a maximální sankce byla 500 dolarů, což eh, vlastně neodrazuje podniky. Nucená práce, dětská práce, obchodování s lidmi a nucené přemístění bohužel je nadále rozšířené v Barmě a je naivní si myslet, že tyto postupy neovlivní eh, mezinárodní dodavatelské řetězce. Evropská unie uznala, že podniky v EU musí dodržet eh, společenskou odpovědnost podniků, když budou investovat v Myanmaru. 15. června 2012 komisařka Ashton a komisař Gucht eh, se vyjádřili tak, že bilaterální dohody a mezinárodní obchod by měly přispět k rozvoji Myanmaru. A také je zde prohlášení rady, že budoucí investice evropských podniků by měly podpořit eh, co nejvyšší eh, normy v oblasti integrity, důstojnosti a společenské odpovědnosti podniků. A pokud jde o do, základní zásady pro no, rok 2013-2014, tak ty by měly být také dodržovány. Americká vláda eh, již prosazovala odpovědné investice v Barmě a požaduje, aby americké podniky informovaly veřejně a každoročně o podnikání v Barmě o platbách pro státní instituce, případech korupce a postupech v oblasti životního prostředí. A americké ministerstvo financí také aktualizuje eh, se, seznam SDN, což je seznam osob, jejichž zájmy a majetek je eh, zablakován. A očekáváme, že Evropská unie bude nutit své podniky, aby se drželi stejných zásad, jako eh, činí Spojené státy pro americké podniky. Je třeba zajistit, aby ti, kteří tam podnikají, ať už jde o obchod či investice, dodrží normy v oblasti lidských práv a jsou aktivní, pokud jde o due diligence a eh, přísné, přísná pravidla pro podnikání by měla být eh, podle příslušných pokynů OECD a OSN a pochybné výsledky v oblasti lidských práv a řešení nedodržování lidských práv a zveřejnění systému řešení stížností v oblasti lidských práv jsou zásadní proto, aby obchod a investice neumocňovaly stávající problémy a ve všech fázích investice a podniky, které zde budou působit, musí spolupracovat s odbory a chceme pozbudit Evropskou unii, aby eh, vláda v Myanmaru skutečně uplatňovala příslušné normy v oblasti pracovního práva. A neměly by být eh, prohlubovány problémy v oblasti lidských práv a neměly by vznikat nová rizika pro investory. Investoři by měli převzít tyto požadavky, aby nezvýšili Eh, případnou právní odpovědnost eh, při nedržení těchto předpisů. A pokud není důvod, proč Evropská unie by neměla postupovat v této oblasti stejně jako Spojené státy, konečně naše federace sdílí obavy Mezinárodní odborové federace a tyto kriti, tato kritická slova se objevila i v usnesení o investiční politice. A diskuse o TTIPu umocnily ještě právě tyto obavy. A bilaterální dohody, které pouze kopírují starší investiční dohody, eh, nejsou vhodné. Je třeba, pokud dojde k zavření této dohody, je třeba, aby v 15 z těch veřejných komentářích eh, týkající se tý typu, tak aby vlastně tyto ohledy se také promítly do vztahu s Barmou a, a veškeré investiční nástroje by měly být právě takto koncipovány pro styky s Barmou. Děkuji. Takže nyní máme celkovou představu a je nyní na komisi, aby nám vysvětlila, jaké závěry Eh, vyvodí právě z toho. Pane Akosto, zástupce ředitele DG Trend. Uh, eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Debata dnešního rána byla opravdu velice zajímavá, zazněla tu celá řada zajímavých bodů a já bych vám nyní chtěl eh, sdělit, jaký je stav vyjednávání o investiční dohodě a říci vám více o pozadí toho, proč usilujeme o dohodu o ochraně investic s Myanmarem. Jak už tu říkali zástupci velkých či malých firm, dnes Myanmar má velký potenciál pro eh, evropské podnikatele. Eh, přinese jim nejen eh, ekonomický rozvoj, ale také sociální rozvoj, společenskou odpovědnost podniků a tak dále. Takže my máme zájem na tom, abychom byli přítomní na myanmarském trhu. Naši konkurenti, zejména z Číny, už tam jsou. Obchodní dohody nebo investiční dohody se právě uzavírají s zeměmi ASEANu a někdo, několik členských států EU má bilaterální investiční dohodu s Myanmarem. Celá ta diskuze o nestabilitě stabilním ekonomickém a politickém stavu Myanmaru eh, zdůrazňuje, jak je zapotřebí naléhavě do této země investovat, protože eh, investiční dohoda s Myanmarem je v současném kontextu eh, důležitá, ale musíme být realističtí a mít skromná očekávání od této dohody. Investiční dohoda, jak všichni víte, je dohoda, která zajišťuje investorům, kteří už do třetí země investovali, aby byl byli ochráněni před třemi hlavními věcmi. Před diskriminací, eh, před neférovým zacházení, například upírání přístupu ke spravedlnosti, že s nimi není zakládáno volně a tak dále, a že budou v případě vyvlastnění odškodněny. Takže e, investiční dohoda není vlastně nic více. Je omezená, přesto je to e, krok správným směrem. E, je, dává myanmarské vládě tedy možnost regulovat vstup investic a jakmile na základě jejich podmínek tam ty investice už budou, tak ta dohoda zajišťuje, že nebudou bez odškodnění vyvlastněny nebo diskriminovány nebo s nimi nebude neférově zacházeno. Ta dohoda, o které EU jedná, obsahuje značná zlepšení oproti dohodám vyjednaným v minulosti. Proč to říkám? My totiž vždycky tvrdíme, že náš přístup v investičních dohodách zajišťuje na jedné straně vysokou úroveň ochrany evropských investic a na druhé straně zachovává eh, hostitelské zemi právo na regulaci. Proč to tak děláme? Proto, že tak, jak to máme v dohodě s Kanadou nebo se Singapurem, eh, upřesňujeme povahu a rozsah těchto povinností. Povahu a rozsah toho, co je to rovné a spravedlivé zacházení, co je to nepřímé vyvlastnění a tak dále. Máme eh, dohody ohledně transparentnosti, ohledně procedur ISDS, chceme eh, se vyhnout své volným pohledávkám, neopodstatněným pohledávkám a tak dále. Chceme tedy moderní investiční investiční dohodu s Myanmarem. Moderní investiční dohodu, která bude obsahovat také témata udržitelného rozvoje. Jak víte, udržitelný rozvoj je součástí dohod o volném obchodu. Vždycky, vždycky je tam kapitola o udržitelném rozhodu. To, to, ta dohoda s Myanmarem není dohoda o volném obchodu, je to pouze investiční dohoda, ale přesto tam bude pasáž o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti odpovědnosti firm, tak jak je současnou praxi Evropské unie. My na tom tedy pracujeme a e, považujeme za důležité, aby toto téma se ve vyjednávání objevilo. A ten text, který bude Myanmaru e, předložen, to obsahovat bude. E, celkově mohu říci, že investice, jak už jsem říkal původně, pomohou ekonomickému a sociálnímu rozvoji Myanmaru a e, pomůže e, našim firmám e, působit v Myanmaru v tom nestabilním ekonomickém prostředí a domníváme se, že evropské firmy přinesou do této země mnoho dalšího rozvoje na straně společenské odpovědnosti a odpovědného chování firem. Zároveň bude tato dohoda moderní a zlepší to, co už máme z minulosti, tak abychom e, příliš nezasahovali do práv myanmarské vlády na regulaci. A na tomto základě doufáme v úspěšnou a straně zajímavou diskuzi s Myanmarem. Děkuji vám. Přestože upřímně řečeno mi není příliš tedy jasné, co přesně komise chce. Vy máte takovou schopnost vždycky velice popi- popisně hovořit, ale ty detaily z toho tak nějak vypadávají, ale to možná patří už k této oblasti. Já nyní dávám slovo eh, jednotlivým kolegům, David, pak paní Miner a pak další kolegové. Thanks very much. Thanks to all. Já chci poděkovat všem řečníkům, bylo to moc zajímavé. Myslím si, že bude tady slogan, který Heineken obvykle uplatňuje, tedy o osvěžujícím pivu. Ale bylo to zajímavé slyšet eh, váš investiční plán. Já se chci hlavně na něco zeptat komise. Zdá se, že pokud ta investiční dohoda má být užitečná nad rámec ochrany evropských investic, pak musí v ní být zabudován monitoring a dialog. Jeden musí probíhat na této straně, kde budeme monitorovat hospodářské subjekty z Evropy, co dělají v Myanmaru a budeme s nimi vstupovat ohledně toho v dialog. A jak říkal eh, zástupce odboru, tohle požadoval i Evropský parlament v usnesení, které jsem připravoval. Chceme tedy mít jistotu, že ekologické a pracovně právní standardy se budou sledovat z hlediska toho, jak se tam chovají naše podniky. A pokud je o samotný Myanmar, chceme, eh, aby ta, eh, součástí této dohody byl i lidskoprávní dialog abychom s nimi hovořili o zlepšování lidských práv v Myanmaru. Pokud tam tyto prvky nebudou, pak jednoduše zlepšit ochranu pro evropské podniky nestačí. Argument, že tam Čína už je, a že tedy kvůli tomu tam musí jít i, Evropská unie. To podle mě eh, není validní argument. Pokud Eh, tedy nebudeme říci, schopni říci zároveň, že evropské podniky zlepší situaci v Myanmaru na základě svého přístupu a toho, jak tam budou podnikat. Ale nemůžeme jen tak říci, že my, protože jsme Evropani, chováme se lépe než Číňané. Nemůžeme to brát jako samozřejmost. Musíme nastavit rámec, aby se tomu tak v skutku stalo. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k národnosti dvou eh, hostů budu hovořit nizozemsky. Dva z mých eh, spolupčanů přišli hovořit o možnostech nabízených Myanmarem, ale abych uvítala eh, slovo místního podnikatele. Celá řada z nich podepsala petici proti dohodě s EU. Ti by o tom také mohli hovořit, mohli by zmínit občanskou společnost Mělmaru a byla by tato společnost slyšet. Já mám obavy týkající se této mladé zranitelné demokracie, kde jsou velké problémy. Pokud ponecháme tuto zemi velkým podnikům, tak kladu otázku, jestli to poslouží eh, obyvatelům. Mám otázku pro pana Pulmana a Frstapena. Chcete být chráněni před místní politikou. To říkal pan Pullman, protože celá řada věcí se nedaří. Pokud ISDS nemá být součástí eh, investiční dohody, proč by se tam mělo něco nedařit? Proč byste tu ochranu měli potřebovat? A já bych chtěla vědět, jaký podnikatelský model chcete použít, jak chcete přispět sociálnímu rozvoji této země. a současně budete chtít mít velký zisk. Je to možné? Thank you. Um, Děkuji. Otázky hlavně na komisi. Jak nahlížíte na diskriminaci etnických menšin v Myanmaru a co s tím můžeme dělat jako Evropská unie? Nebo co už děláme? Možná děláme docela dost, jenom jsme o tom ještě neslyšeli. A také eh, já eh, si kladu otázku, proč nevysíláme stejně jasný signál jako Spojené státy. Oni už to zřejmě dělají a mají v tom určitý úspěch. Už jsme o tom diskutovali předtím, hovořili jsme o příkladu Spojených států. Ale myslíte si, že tady v tomto konkrétním případě bychom se měli řídit a ještě ke Spojeným státům? Říkáte, že máme um, uplatňovat standardy lidských práv a udržitelného údaje. My teď jednáme také se Spojenými státy, ale ona je to přece jenom trošku jiná země. Nemyslíte si, že bychom se měli podívat, jak to konkrétně v terénu vypadá a mít dohodu, která by se více zaměřila na lidské lidská práva, jestli všichni souhlasí s tím, že tam je víc problémů s lidskými právy než po Spojených státech. Dále. Investiční dohoda. Plánujete, máte v úmyslu eh, uplatnit ten klasický model, jako je dohoda CETA například, nebo eh, tady děláte něco jinak, než eh, jako ten jeden příklad, který už tady mám, pan Dartmouth. Děkuji moc krát. Nejprve s dovolením, nechci eh, eh, být impertinentní, ale chci tady poblahopřát k tomu, jak dobře jste připravil tu prezentaci za Heineken a jaké to bylo výmluvné. A také bych chtěl využít příležitosti, zatím jsem to ještě neudělal, abych uvítal paní nebo slečnu Mina, která je také stejně výmluvná a přesná. Myslím si, že tady je zajímavá otázka a mě by zajímalo, kdyby někdo nalevo tady na to um, odpověděl. Pan David Martin se toho jenom trošku uh, dotkl. Já jsem získal takový pocit z toho projevu, že hlavní investor uh, v Myanmaru je Čína. Myslím, že jste říkal 14 miliard dolarů. A ve srovnání s tím Spojené státy asi 260 milionů dolarů. A investice eh, od podniků z členských států Evropské unie dělají koně. Jsou velice nízké každopádně. A tady je jistá obava jakožto naší strany, nemohu hovořit za skupina. Jedná se o politizaci, to by byla politizace obchodu. Ale Myanmar je zvláště takovým křiklavým příkladem. Já si pamatuji, jak jsem tam kdysi byl, to bylo to někdy v roce 70 a stydím se trochu, kolik už mi je, tehdy jsem měl transitní výzum. A já, já jsem, eh, tehdy, tehdy tam bylo všecko velice, eh, vypadalo všechno velice ošuntěle. Ale možná, že by mi kolegové mohli odpovědět na toto. Jestliže říkáme, že my jako Evropská unie e, se tam přiblížíme, půjdeme tam a má to koherentní důvody, proč je takovýto náhled e, předkládán, co se pak ve skutečnosti stane? Uh, že vlastně e, to bude země zase jako Čína, které vůbec nezáleží na lidských právech. Pokud vám záleží na lidských právech v Myanmaru, a to je otázka, já nevím, jaká je odpověď, máte tady problém, že říkáme, dobře nám záleží na lidských právech, proto si myslíme, že Evropská unie a jeho podniky by se neměly Myanmaru ani přiblížit. Důsledek toho bude, že veškeré investice půjdou z Číny, kterým absolutně nezáleží na lidských právech. Nic, co říkáme v Evropské unii, v Evropském parlamentu, v tomto výboru, nebude mít sebe menší dopad na to, že co Čína bude dělat v Myanmaru nebo co tam dělá. Já zkrátka jenom kladu otázku. Moc krát vám děkuji a poslední řečník, prosím. Já se chci zeptat komise, pane předsedo, zda byste byli proto, abychom dělali něco takového, jako děláme s přístupovými státy. To znamená poskytnout jim určité časové období, během kterého by měli zajistit standardy lidských práv, svobody projevu, eh, náboženské tolerance, eh, žádné politické vměšování a eh, vznik odboru. A dokud se tohle nestane, tak teprve pak bude možné eh, začít obchodovat s takovou zemí, jako je Myanmar. Byli byste ochotni zvážit takovouto myšlenku? Dobře. Já bych eh, také ještě dodal eh, otázku na komisi ISDS. Tam se vždycky hovoří o právech investorů v těchto dohodách. Teď se ptám, zda už nepřišel čas, abychom hovořili i o povinnostech investorů, zejména v případě Myanmaru. Tak prosím, kdo chce začít odpovídat? Prosím, pan Pullman. But he speaks it very well. Já si myslím, že eh, pan Verstappen eh, to řekl velice dobře, nicméně odpovídám tedy nyní a eh, vy jste se ptal vlastně na dvě věci. Na jedné straně na ziskovost a na druhé straně na to, co očekáváme. My máme s Myanmarem poměrně dlouhodobé záměry, ale těch problémů je tolik, že nečekáme, že budou e, vyřešeny příliš rychle, ať už ze strany úřadu nebo kohokoliv jiného. A i ty problémy, na které narážíme, e, jsou e, spíše jaksi biznisového rázu a měly by být řešeny na biznisové úrovni ale tedy zpočátku ne, zpočátku to nebude ziskové. Primárně jde o tvrdou práci, o vyvíjení kapacit, vytváření kvalifikace a podpory vytváření platformy důvěry mezi zaměstnavateli a pracovníky, protože ani to tam neexistuje, což je překážka pro spoustu činností, které potřebujeme provozovat. Takže to je zpočátku eh, ten hlavní cíl a proto v prvních několika letech neočekáváme zisky. Nicméně zároveň očekáváme, že budeme schopni zlepšit ty společnosti, se kterými spolupracujeme a které tam hodláme sami zřídit. A v dlouhodobém horizontu to ten zisk přinese. Očekáváme, že když se pouštíme do joint venture s místním partnerem, eh, což je volba, které dáváme přednost, protože eh, některé místní niance my nemůžeme dopodrobna znát a potřebujeme eh, jejich znalosti a jejich informace. Takže my raději pracujeme takto formou joint venture a e, v konečném důsledku vyhrají obě strany, e, nejen my, ale i oni. A i my, i oni potřebujeme e, ochranu. A takto ruku v ruce si myslím, že evropské firmy mohou značně přinést, znamená značný přínos pro myanmarské společnosti, ale i naopak. A takto společně je to, myslím si, velmi udržitelná možnost. Můžu stručnou poznámku, pane předsedo? Moment, říká předseda. Eh, vážení kolegové a vážení hosté, nyní eh, se budeme dále eh, bavit anglicky, takže děkuji tlumočníkům a už je propouštím. Děkuji vám. Mr. Verstappen has a very short comment. thank you for, I'm, I'm Belgian, so thank you. Okay. <laughs> But I work for Heineken in Amsterdam. It's just fantastic. Okay.